Dobré ráno, vážení kolegové. Začneme přijetím pořadu jednání. Jestliže nejsou námitky, je pořad jednání přijat. Jen bych chtěl předem předeslat, že máme několik změn. Nejprve bod 3, výměna názoru o pracovním programu komise s Dimitrisem Avramopulosem musí být odložena proberu tuto pozdní změnu pořadu jednání s koordinátory, pokud mi to kolegové dovolí, protože nám tato změna byla oznámena eh, velice pozdě. Není to ideální, eh, budeme tedy mít k výměnu názorů eh, s paní Věrou Jourovou v rámci strukturovaného dialogu. A pan Avramopoulos to je téma, které eh, budeme probírat s koordinátory a je možné, že eh, ta schůze se bude konat 8. Eh, června. To je na rozhodnutí koordinátorů. Dále k bodu 8 což je e, návrh opravného rozpočtu číslo 5 na rok 2015 v reakci na migrační tlak. E, tuto e, debatu budeme... Dále kolegové k bodu 6, což je Evropské PNR, to bude také odloženo. Spravodaj poměrně na poslední chvíli oznámil, že tu nemůže být, takže na jeho žádost budeme muset odložit tento bod. Pokud nejsou žádné námitky, pak eh, bude pořad jednání přijat v tomto pozměněném znění. Vážení kolegové, výsledkem všech těchto změn bude, že eh, projednáme bod 7 pořadu jednání poněkud jinak a to hned po hlasování ve tři hodiny. A prosím, přineste si hlasovací karty na tři hodiny. Birgit chce něco říci? Děkuji, pane předsedo když hovoříme o schůzi koordinátorů, tak bych chtěla tady ve výboru jasně prohlásit, že mě štve, že minulý týden jsme měli mít dialog s Francem Timmermansem, který byl na poslední chvíli zrušen. Dnes jsme měli mít strukturovaný dialog s panem Avramopoulosem který je nyní odložen a e, já bych chtěla e, upozornit na to, že strukturovaný dialog není žádná dobrovolná aktivita komisařů, ale že to patří k meziinstitucionální dohodě. A e, pokud by mělo to být tento týden dokončeno a mě by opravdu zajímalo, jaký důvod nám bude dán pro to, že oba tyto dialogy se nekonají. A také by mě zajímalo, proč bod španělský zákon o bezpečnosti není dnes na pořadu jednání, protože to není nic nového. Naopak se tím zabýváme už poměrně dlouho a i komise by měla být schopná nám eh, předat své stanovisko. Děkuji. Eh, jsou nějaké další body? ohledně e, absence dvou komisařů na strukturovaný dialog? Pokud ne, tak já odpovím. E, nejprve, e, máte naprostou pravdu když hovoříte o absenci komisaře Avramopulose na tomto strukturálním dialogu. Za prvé nejde pouze o návštěvu komisaře v našem výboru, přestože to by bylo samo o sobě důležité. Je to součást strukturovaných dialogů, které musí absolvovat všechny výbory, a to v rámci postupu konference předsedů výboru. A musí to být dokončeno do určité lhuty, jak jste správně upozornila. Komisař Avramopoulos nám oznámil na poslední chvíli, tedy minulý týden, že dnes nemůže přijít z osobních důvodů. A e, já jsem naznačil, že je to nesmírně problematické, že to znamená, že nám tu bude pouze paní Jourová. A já e, to budu probírat s koordinátory, jak už jsem říkal, hned na začátku e, schůze a tam se domluvíme na tom, jaké další akce podnikneme. Protože to je poměrně závažná věc, že nemůžeme absolvovat strukturovaný dialog. My jsme také výbor, pro, který je příslušný, pro které je příslušných několik komisařů, tím se poměrně lišíme od ostatních výborů. Každopádně je to problém. Pak je tu také otázka eh, komisaře Timmermanse a toho, co nám k tomu řekne. Eh, I to eh, budu probírat s koordinátory, ale je správné, že jste to nadnesla. A já se ozvu komisařům a řeknu vám po diskuzi s koordinátory, eh, jak to dopadlo. Naprosto správně říkáte, že jde o závažnou věc. Pokud jde o španělský zákon o bezpečnosti, tak tady komise nebyla k dispozici a z tohoto důvodu musí být tento bod odložen. Ale každopádně chápu vaše rozhořčení a považuji ho za správné. Tím jsme tedy přijali pořad jednání. Sophie Intveld, prosím. Eh, já jsem chtěla položit stejnou otázku jako Birgit. Eh, vy říkáte, že komise nebyla dostupná a neodpověděla eh, na zákon o španělské bezpečnosti. Co to znamená, že nebyla dostupná? Protože to je závažná věc. Ano, je to závažná věc. Právě jsem se dozvěděl, že komise není dostupná. A ohledně toho, co to znamená, já upřímně řečeno si nejsem úplně jistý. Každopádně to ještě prověřím a nechci k vám být neupřímný z pozice předsedy. Patrně dostaneme více informací za chviličku. Patrně bude komise k dispozici na příští schůzi. Omlouvám se za to. Tak vážení kolegové, můžu přijmout pořad jednání v pozměněné podobě? Dobře, přesuňme se tedy k bodu číslo dvě, což jsou sdělení předsedy. Pokud jde o jazykový režim, tak tlumočení do dánštiny, lotyštiny, chorvačtiny a gaelštiny eh, dopoledne a dánštiny, lotyštiny, malštiny, chorvačtiny a gilštiny odpoledne není bohužel k dispozici. Za druhé, schválení doporučení koordinátorů. Za prvé, pokud jde o agendu eh, bezpečnosti Evropské unie, tady se, komis, tady se koordinátoři rozhodli eh, vytvořit návrh usnesení, které... on the US Senate report on the use of torture. Dále pokud je o zprávu o využívání mučení eh, ze strany CIA, eh, tady se koordinátoři rozhodli vytvořit neformální pracovní skupinu tvořenou eh, poslanci výboru LIBE ze všech politických skupin a která bude předsedat předseda výboru a tato skupina připraví slyšení a misi. Usnesení stanoví, že přidruženým výborem je výbor pro zahraniční věci a zejména podvýbor pro lidská práva, tedy AFET a e konkrétně podvýbor DROA, tak tyto výbory se budou budou také účastnit. Eh, politické frakce mají do, měly do 20. května oznámit sekretariátu jména svých členů. Dále pokud jde o eh, odstavec 20 eh, e- e- usnesení Evropského parlamentu o zneužívání dětí online z 11. března, tady koordinátoři se rozhodli vypracovat zprávu z vlastní iniciativy ve formě implementační zprávy na toto téma. A já jakožto předseda oznámím tuto žádost konferenci předsedů výboru. A e, konec, e, předposlední bod, e, další schůze výboru Libe budou 26. května půl den, 1. června půl den a 25. června jeden den. Koordinátoři se také rozhodli požádat o dodatečné termíny schůzí 26. května a 25. června. Dále jsme byli vyzváni, abychom jmenovali člena výboru Libe ke společné pracovní skupině o digitální unii výboru ITRE a koordinátoři se rozhodli chtěli jmenovat pana Bonyho. Takže eh, ptám se, jestli eh, výbor přijímá tato doporučení koordinátoru na základě článku 205. Dobře, v tom případě jsou tato doporučení přijata. A konečně zase bych chtěl připomenout, že v 15.00 se bude konat hlasování, takže prosím přineste si hlasovací karty. Máme dnes na pořadu jednání dva důležité body. A začneme tedy eh, bodem číslo 3 první části strukturovaného dialogu a vítám tady při nejmenším jednoho z komisařů na našem strukturovaném dialogu. Za to vám patří dík. Já si myslím, že eh, vás nebudeme o nic více šetřit, protože jste tady eh, sama, víte, jací jsme nebo jací jsme všichni, já se tedy nechci nějak vymezovat vůči svým kolegům. Vy jste tedy zde, já vím, že jste eh, dnes přišla rovnou z letiště, takže za to máte u nás další plusové body. Takže až budete na kolegiu komisařů, promluvte si s komisaři Avramopulosem a Timmermansem a eh, dejte jim vědět, že konference předsedů výborů eh, požaduje vysvětlení. Částí strukturovaného dialogu je poskytnutí aktuálních informací o implementaci pracovního programu eh, na rok 2015 a priorit na rok 2016. Je to pro nás vážně míněný pokus držet krok s vývojem, eh, abychom tedy pochopili, eh, jaka, co nás čeká v nejbližší budoucnosti, pokud jde o náš pracovní program. Zajímá, vás, zajímá nás vaše portfolio, jako je ochrana osobních údajů, eh, ochrana základních práv, ale také další věci, jako je konfiskace aktiv, eh, jak je to s procesními právy a tak dále. Já vím, že mnoho našich poslanců pracuje velice tvrdě v těchto oblastech, takže děkuji paní komisařko za to, že jste mezi nás přišla. A eh, pokud si chcete vzít, dejme tomu 10 minut na úvod, zejména co do té nejbližší budoucnosti, tak eh, poté eh, vezmeme první kolo koordinátorů a poté ostatní poslance. Takže ještě jednou děkuji, že jste mezi nás přišla a máte slovo. Velice děkuji, pane Morelse, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Eh, opravdu jsem dostala tady od vás tu cenu za to, že jsem, jsem přišla, takže děkuji, ale tedy doufám, že mi tu cenu neodeberete. Velice ráda odpovím na všechny dotazy, které Ehm, budete mít a které byste možná bývali měli na mého kolega Avramopolose, i když tedy eh, sice ta portfolia jsou blízká, nicméně jeho portfolio je přece jenom specifičtější. Já se budu spíše věnovat těm otázkám bezpečnosti, nicméně jsem si jistá, že zcela jistě budete mít příležitost zeptat se mého kolegy, komisaře na otázky, které se týkají jeho rezortu. Dě- velice vám děkuji za možnost eh, být zde na vaší schůzi. Chtěla bych, eh, když jsem když jsem zahajovala svůj mandát, tak jsem říkala, že bych chtěla soustavnou komunikaci, takže tato víceméně pravidelná setkání jsou cenou příležitostí e, pro mě, abych vás mohla vždy informovat o aktuální situaci. Co se týče pracovního programu Komise na rok 2016, tak já bych velice ráda spíše to, jak si obrátila na vás a chtěla bych si vyslechnout vaše eh, podněty a vaše návrhy, které se týkají toho návrhu našeho, eh, našeho programu. My samozřejmě máme své návrhy, ale jsem si jistá, že třeba v oblasti trestně právní nebo v oblasti základních práv máte své vlastní podněty, eh, které nás mohou inspirovat při našem plánování na pracovní program na rok 2016, protože já zde budu hovořit Eh, spíše tedy na ten program, o tom programu, který se týká roku 2015. Takže budu hovořit o stávajících legislativních návrzích a stávajících legislativě. Nyní se soustředíme na dokončení věcí, které jako je třeba reforma ochrany osobních údajů a dnes budu mít také možnost eh, hovořit s vámi některými i podrobněji o věcech, které se týkají reformy ochrany osobních údajů, také o, i, budeme hovořit o, i, o jednání s USA, ale jsem jisté, mm, ráda odpovím vaše dotazy. Také se, ty, se budu s, s, soustředit na úřad Evropského veřejného žalobce, směrnici na boj s podvody a s dalšími věci, věcmi. Také jsou zde nové iniciativy, které se týkají bezpečnostní agendy, třeba rozšíření registru ECRIS, anebo také boj s radikalizací ve věznicích. Co se týče eh, systému eh, ECRISu, tak 28. dubna Eh, komise schválila společnou agendu pro bezpečnost, jak víte, a je zde také úsilí o zlepšení výměny informací mezi evropskými orgány, mezi evropskými agenturami, protože to je zásadní k tomu, abychom bojovali se stávajícími hrozbami vůči bezpečnosti. Dodnes eh, je to tak, že 26 členských států využívá tyto informace z tohoto systému ECRIS, což umožňuje výměnu informací o Eh, lidech, kteří byli eh, dříve obviněni v Evropské unii. Bohužel tento systém nefunguje dostatečně dobře pro osoby ze třetích zemí. Komise zahájila posuzování eh, toho, jak je možné vyřešit tyto mm, nedostatky, také v souladu samozřejmě s dodržováním zásad ochrany osobních údajů a základních práv. V následujících týdnech se zamyslíme nad tím, jak co nejlépe postoupit před. Komise také již eh, zlepšila systémy, jak z, z, z, mm, zrychlila práci, jak také zlepšit eh, používání ECRIS pro osoby ze třetích zemí a jak také lépe eh, provádět tento systém. Teď mi dovolte pár slov ke směrnici proti podvodům. Vítám pro pokrok, který spolu, eh, kteří spolu, spolu zákonodárci učinili eh, při přípravě této směrnice. Nicméně stále je důležité najít kompromisy pro dvě věci. Za prvé začlunění DPH a také sankcí a pravidel, které se týkají eh, promlčecích lhůt pro nejvážnější trestné činy. Cílem této směrnice je Mm, zpřísnit stávající právní systém, abychom chránili finanční zájmy společenství. Je také důležité zlepšit stávající situaci a je důležité rozhodně nesnižovat stávající úroveň eh, ochrany, kterou poskytuje nynější systém. Eh, pokud by DPH bylo vyčleněno tak jak, jak, jak chce rada, tak bychom vlastně se vrátili zpět do situace před rokem 1995. Já s vámi počítám a doufám, že se nám společně podaří dotáhnout tu směrnici takovým směrem, jakým šla původní ambice komise. Tato směrnice mě nyní vede k další věci. Úřad Evropského veřejného žalobce, budu používat eh, tedy zkratku, Paní poslankyně Makové a další stínoví zpravodajci odvedli vynikající práci na této složité otázce. Prozatímní zpráva z 28. dubna eh, pardon, z 29. dubna vyjádřila názor parlamentu na tento úřad Evropského veřejného žalobce. Komise a Evropský parlament eh, jasně řekli, že chtějí výkonný a nezávislý úřad. Komise chce, aby tento úřad pracoval jako samostatný a neoddělitelný eh, orgán, který bude, možnost, který bude mít možnost vyšetřovat přeshraničně a budou, také, tam, budou tam také speciální eh, žalobci. Komise, návrh komise plně respektuje eh, právo na ochranu a také plně respektuje i to, že Evropský soudní dvůr je tím nejvyšším eh, subjektem, který vykládá evropskou legislativu. V následujících měsících chceme intenzivně pracovat na textu a také na tom, abychom tam ještě přidali další přidanou hodnotu. Chci říci, že se ze všech sil vynasnažíme, aby do roku 2016 byl úřad Evropského veřejného žalobce již eh, tedy na místě v souladu s programem. Musíme ještě dokončit určité věci, týká se to třeba procesních práv a v této věci bych ráda také spolupracovala se, spravodaj, se spravodajkou. Nyní mi ještě dovolte, vyjádřit se ke stávajícímu problému, k tomu zásadnímu problému, který teď je, tím je radikalizace ve věznicích. V kontextu s agendou pro bezpečnost komise zdůrazňuje nutnost řešit tyto, to, tento problém radikalizace. K radikalizaci dochází zejména na internetu a také ve věznicích. Mm, otázky věznictví spadají do pravomoci členských států, ale vysoké riziko spojené s radikalizací a s náborem potenciálních eh, teroristů v detenčních zařízeních eh, nás žádá nebo nás vyzývá ke společné akci na evropské úrovni. Pokud chceme, máme zde tedy speciální osvětovou síť, také spolupráce s vězeňstvím a s probační službou. Komise <clears throat> uspořádá konferenci na vysoké úrovni 19. a 20. E, společně s lucemburským předsednictvím. Účastníci této konference si tam budou vyměňovat informace, jak bojovat e, s radikalizací, jak zabraňovat e, tomu, aby tyto myšlenky se šířily v rámci věznic v Evropské unie. Komise se také rozhodla, že 5,5 milionů eur vynaloží právě na boj s radikalizací ve věznicích a také, že to bude vynaloženo na osvětu pra, pra, lidí z praxe v této oblasti. Souvisí to i celkově s širší oblastí vězeňství a máme zde také zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. Nyní se chci obrátit k otázce reformy ochrany osobních údajů. Eh, rozhodně to tedy není, eh, je to tedy jednou z hlavních priorit pro tento rok. Jsem velice ráda, že i díky vašemu průkopnickému eh, úsilí jsme na správné cestě. Dosáhli jsme v posledních schůzích s radou velkého pokroku a jsem přesvědčena, že na radě v červnu se dosáhne celkového souhlasu. Pokud všechno půjde dobře, tak můžeme očekávat, že velice brzy začnou trialogy a máme zde e, ambiciozní kalendář. Chtěli bychom ten, tuto reformu během tohoto roku dokončit. Finalizace reformy osobních údajů se teď opravdu chýlí. Máme, je to také, souvisí to také s otázkou digitální agendy. E, je důležité, aby zde byl fungující jednotný digitální trh také se těším na blížší spolupráci s vámi i v té další fázi, kdy se budou konat trialogy na, o otázce reformy eh, ochrany osobních údajů. Také vám ještě chci říci, že doufám, že velice brzy budeme moci dokončit i jednání s USA, jednak s tou zastřešující dohodou a tak i s tak dohodou takzvanou Safe Harbor. Některé věci ještě nejsou dořešeny a my jsme takovými tvrdými vyjednavači a doufám, že nakonec to úsilí bude přinese své ovoce. Pane předsedo, co se týče bezpečnosti, tak chci ještě říci, že komise má povinnost zajistit, aby lidé žili v prostoru svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. Evropané mají právo cítit se bezpečně a sebevědomě, ať se pohybují kdekoliv v Evropě a měli by mít pocit, že jejich eh, práva jsou dobře chráněna v souladu se všemi eh, hodnotami Evropské unie a že také jsou zároveň zachovávány i všechna základní práva a svobody. Na závěr bych ještě chtěla všem poděkovat za vaši podporu eh, v práci na těchto probíhajících tématech a těším se na Eh, nynější výměnu názoru. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, a děkuji, že jste dodržela časový limit protože my máme poměrně hodně času, nicméně eh, naši poslanci určitě budou chtít zabřednout hlouběji, zejména do otázky osobních údajů a podobně, takže jsem rád, že k tomu máme prostor. Děkuji tedy moc. A nyní, vážení kolegové, začneme s koordinátory a jsem velmi rád, že máme čas na to, abychom eh, absolvovali tu výměnu názorů víc do hloubky. Pokud jde o priority na rok 2016, ale také implementaci programu na rok 2015, začneme s koordinátorkou za EPP paní Holmajer. Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, já bych eh, se nejdříve zeptala na rok 2016 a na to, co se bude dít v roce 2016. Mám na mysli zejména trialogy, které probíhají v rámci pracovního programu 2015. Nejdříve tam Eurojust. Velmi vítám, že Evropská komise spolupracuje respektive plánuje spolupráci také v oblasti práva instituce a vítá tuto spolupráci mezi členskými státy. Uh, Ovšem, co se týče podpory Eurojustu v formě personálu, tady zjišťuji jakýsi opačný pohyb a proto si myslím, že je velmi nutné podpořit personálem, například při eh, urychlení právní pomoci a dalších věcích a také otázek, které eh, se týkají výměn informací mezi jednotlivými zeměmi. Tady by bylo skutečně velmi nutné personálně posílit Eurojust, aby skutečně mohl mm, plnit veškeré úkoly, které má. To si myslím, že je velmi důležité. A druhá věc, to se týká otázek podvodů. U EPO vždy diskutujeme o otázku finančních zájmů Evropské unie. Pravděpodobně bude velice ještě dlouho trvat, obávám se tedy, než EPO přijde, nebo členské státy velmi váhají. Ale přesto by mě zajímalo, jak vy jako komisařka budete postupovat, když členské státy nedodrží ochranu finančních zájmů a například nebude to vůbec právně sledováno, čemuž dochází v mnoha případech a je to finančně velmi škodlivé, například pašování cigaret, ale mohla bych jmenovat další příklady, jde o miliardy. A my tady v parlamentu bojujeme o pár miliard pro EFSI a zatímco někde venku nám uniká 20, 30, 40 miliard pouze proto, že se této záležitosti správně nevěnujeme. A nyní ještě otázka Safe Harboru. Pokud by bylo možné eh, tento program eh, hodnotit pozitivně, tak se chci zeptat, zda Evropská komise již přemýšlí o tom, jakým způsobem by tady by mohly být k možnosti kontrol z hlediska strukturálního personálního, mám tím na mysli kontroly těch údajů, které se vyměňují s americkou stranou. Existují již nějaké úvahy na komisi, zda eh, tedy eh, to bude takto uzavřeno, zda se zavedou nějaké kontroly a pak bych se konkrétně zeptala, jaké kontroly se plánují proto, abychom přesně věděli, jaké konkrétní údaje se s Američany vyměňují. Děkuji nyní za ST eh, Birgit Zippel. Děkuji. Já se omezím na pracovní program 2016 a budu hovořit o třech oblastech. Ta první oblast jsou základní práva a budu pokračovat v angličtině. Vzhledem ke stávajícím obtížím, zejména pokud jde o integraci všech členských rom, Romů ve všech členských státech, kde neplatí žádná konkrétní legislativa, eh, hodlá komise do svého pracovního programu na rok 2016 začlenit nové prvky eh, evropského rámce pro strategii integrace Romů a pokud ano, jaké nové prvky to budou. Eh, dále komise se veřejně zavázala k podporování financování strategie LGBTI. A to e, už několikrát od té doby, co se komise ujala funkce. E, Evropský parlament o to žádal už několikrát. E, hodlá komise předložit strategii pro LGBTI ve svém pracovním programu a pokud ne, proč? Za druhé eh, z oblasti trestního práva. Eh, ve své legislativní iniciativní zprávě z ledna 2014 Evropský parlament vyzval komisi, aby předložila legislativní návrhy, které by vyřešily problémy eh, týkající se implementace rámcového rozhodnutí 2002 ohledně evropského zatykače. A to buď tím, že navrhne horizontální nástroj, který by odstranil e, problémy, e, které byly identifikovány u nástroje vzájemného uznávání v trestním právu, anebo tím, že navrhne přeskum rámcového rozhodnutí. E, může se komise zavázat k tomu, že do svého pracovního programu začlení tyto návrhy? A za třetí, otázka ochrany osobních údajů. Chtěla bych upozornit na to, že e, komise před Evropským soudním dvorem svědčila v, e, v případu Šremf versus komisař pro ochranu osobních údajů, že nemůže zaručit e, v rámci Safe Harbor ochranu osobních údajů. Parlament několikrát žádal o pozastavení a ukončení tohoto rozhodnutí. Jak komise jakožto garant smluv to napraví ve svém pracovním programu? Zaváže se k tomu, že konečně ukončí Safe Harbor, protože je neslučitelný se smlouvami. A poslední otázka, eh, ta se týká ochrany osobních údajů a jejich reformy. Vy jste se, zmenšila, eh, vy jste se zmínila o tom, že můžeme v létě zahájit trialogy. Myslíte tím to nařízení, anebo se to týká i směrnice? My jsme totiž eh, žádali o balíček ochrany osobních údajů. Děkuji. A nyní za ECR paní Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní komisařce, děkuji vám za to, že jste zavítala mezi nás. Připojil by se k předřečníkům a předřečnicím a nechci opakovat, co již bylo řečeno, ale vidím, že pracovní program, který byl předložen, je velmi obšírný. Já jsem si zaptal, zapsal některé věci, například eh, diskriminace na základě pohlaví či osoby s postižením a další body. Rovněž jsem si zapsal eh, ochranu údajů EU. To je skutečně důležitá věc. Je třeba to přepracovat a zmodernizovat. Dále vyjednávání s spojenými státy. Hovořilo se o nich. Tam jde rovněž o téma ochrany údajů a program Safe Harbor. Myslím si, že na závěr bychom měli mít rovněž diskusy o Evropském státním zastupitelství. K tomuto tématu se vrátím později, neboť eh, mám zde také poznamenáno, že existují i jiné návrhy, které byly předloženy. Například se to týká rovných příležitostí. Zde je zcela zásadní, aby se Evropská komise soustředila na rovné příležitosti pro všechny muže, ženy, osoby různého etnického původu a k tomu rovněž patří osoby s postižením. A myslím si, že v podstatě nic nemám co přidat k tomu, co řekli předřečníci. Děkuji nyní za skupinu ALDE paní Sophie Intveld. Děkuji, pane předsedo. A e, vítejte mezi nás. Paní komisařko, jsem ráda, že jste tu dnes e, dopoledne s námi. Nejprve e, bych chtěla říci, že komisař Timmermans oznámil, že podle nové meziinstitucionální dohody že eh, tam, že tam zahrne eh, doložku ohledně toho, že pokud parlament bude požadovat eh, nové politiky nebo novou legislativní iniciativu, že komise se buď bude řídit doporučením parlamentu, anebo vysvětlí, proč se jim řídit nebude. Podle mého názoru to je dobré, protože komise tuto povinnost má, pokud jde o občanské iniciativy, a měla by mít stejnou povinnost i e, ve vztahu s Evropským parlamentem. E, jsou tu tři problémy, ze kterých dva už tu byly dnes zmíněny. E, Evropský parlament opakovaně žádal jednak o zrušení Safe Harboru, a to téměř jednomyslně, za druhé o cestovní mapu nebo strategii nebo akční plán pro LGBTI každopádně nějaký koherentní balíček opatření a za třetí žádal parlament o vyhodnocení e, politiky boje proti terorismu. Já tedy doufám, že komise e, učiní tato opatření, že je zahrne do svého pracovního programu. Za druhé, jednou z vašich priorit je e, horizontální směrnice antidiskriminace. Já vím, že to je z velké části v rukou členských států. Nicméně, když se komise ujímala funkce v loni, tak jste oznámila, že budete velice tvrdě tlačit na to, aby to bylo schváleno. Takže jaká je tady situace? A konečně bych chtěla zmínit dva body, a o, o, u kterých bych byla ráda, kdyby je komise zahrnula do svého pracovního programu. Tím prvním z nich je uh, Eh, nějaký rámec nebo eh, mechanismus každoročního hodnocení členských států a tamní situace právního státu, demokracie a základních práv. Nemusím říkat, že neustále diskutujeme o jedné konkrétní zemi, diskutovali jsme v minulosti i o jiných zemích a je zapotřebí se nějakým způsobem posunout z místa. A e, ve všech politických skupinách parlamentu e, jsou poslanci tak nějak zajedno v tom, že potřebujeme mechanismus, který by vyhodnocoval členské státy. A můj druhý bod je to, že v mnoha členských státech existuje eh, systém, eh, kterému se říká eh, Amber Alert nebo podobně, týká se to pohřešovaných dětí. Je to dobrovolná iniciativa, ale tu je zapotřebí podpořit kvalitní výměnou informací mezi policií a justicí a já doufám, že eh, komise, která už před lety prohlásila, že proskoumá možnosti legislativní iniciativy v, té, v této oblasti, tak já doufám, že i tuto oblast komise začlení do svého pracovního programu. Děkuji a nyní za GUE pan Chrysogonos. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní komisařko. Vy máte na starosti eh, dokončení eh, přístupu EU k eh, úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy. A má první otázka zní, jak hodláte překonat tu patovou situaci, která nastala po po tom minulém eh, výnosu stanovisku Evropského eh, soudního dvora na téma přístupu k této umluvě. A s tím souvisí eh, to, že bych vám chtěl připomenout, že e, neexistují pouze defenzivní práva v té Evropské umluvě o lidských právech, které jsou součástí základních práv. Jsou tam také e, sociální práva, e, která jsou zakotvena v Evropské chartě sociálních práv. Nebylo by tedy dobrý nápad, Eh, vytvořit příležitost také pro eh, přístup Evropské unie k Evropské chartě sociálních práv? To je má první otázka. Druhá otázka se týká korupce. V nedávné době publikace Transparency International ukazují, že nejen ve členských státech, ale i na evropské úrovni je potřeba hodně udělat, pokud jde o korupci a e, záměrné zneužívání dostupných finančních prostředků. E, ve zprávě z roku 2014 e, komise nicméně nepíše nic, o korupci v evropských institucích, zejména v evropských institucích. Kdy tedy plánujete vypracovat novou zprávu o korupci a e, bude se týkat tato zpráva všech aspektů problému. A e, třetí a poslední otázka. Pokud je mi známo, e, Evropská komise už přestala být hnacím motorem rovnosti mezi ženami a muži. A jak hodláte v roce 2015 zvrátit tento trend? A v roce 2016, eh, jaký, jaké konkrétní iniciativy bude program komise obsahovat? Děkuji a nyní za zelené Jan Albrecht. Děkuji. Eh, já bych chtěl položit pouze jednu otázku, která se týká referenda v Irsku. Tady je důležitá jedna otázka v tuto chvíli. A sice, jak je to s implementací cestovní mapy pro LGBTI. E, mohla byste nám e, předat nějaké datum, kdy bude dokončena? Děkuji. Thank you. When you said referendum, my heart jumped. Ano, když jste e, řekl slovo referendum, tak tady u mě, já jsem Brit, takže hned se ve mně něco pohnulo. Takže nyní paní Ferrara za EFDD. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také paní komisařce. My jsme vypracovali zprávu z vlastní iniciativy týkající se potírání organizovaného zločinu a korupce. A v této souvislosti bych se ráda zeptala na pár záležitostí k této zprávě. Za prvé, chce vůbec komise se chopit takové iniciativy pro společné minimální normy pro zabezpečení větší harmonizace v souvislosti s organizovaným zločinem, eh, také potom definice, co znamená trestná činnost, nejrůznější typy její, protože asi by to mělo smysl, domnívám se, eh, pro eh, ti, kteří spolupracují v kanceláři veřejného evropského žalobce, protože ti, by měly zohledňovat i finanční zájmy Evropské unie a chránit je. To je vlastně také součást úloh Evropského veřejného žalobce. A v souvislosti se článkem 86 smlouvy, až se chopí práce, tak by mohla být oblast jeho kompetencí rozšířena eh, a mohlo by se to, mohla by se práce zaměřit i na potírání přeshraniční organizované zločinné činnosti. A to znamená, že by byly nutné minimální normy v oblasti organizované kriminality. A proto má otázka. V této souvislosti eh, má komise v úmyslu předložit legislativní návrhy v souvislosti s těmito minimálními normami eh, v oblasti harmonizace? Potírání organizovaného zločinu, to je samozřejmě nesmírně významné, protože tady dochází Mm, k velkým zločinům a to se týká také ochrany základních práv evropských občanů. A pak ještě další otázka má komise v úmyslu eh, zřídit monitorování pro objevování, odhalování eh, zločinných spiknutí a navrhnout eventuální fond, eh, zde kterého by bylo možno čerpat prostředky, ale to všechno souvisí s OFI, ze kanceláří Evropského veřejného žalobce Zabývá se tím také Evropská rada? a e, jak to vypadá v oblasti vězeňství. E, tady se nám ta iniciativa nesmírně líbí, e, měli, abychom měli konferenci, která by se zaobírala osvědčenými postupy v této oblasti. A potom budou tady alternativní tresty také, protože v některých zemích které odnětí svobody eh, je používán příliš často a tady dochází k porušování lidských práv a proto si myslím, by bylo významné, aby se senzibilizovaly systémy justice v této oblasti a aby byly nabízeny také alternativy. Myslím si, že to by bylo i dobré ve smyslu určitého de, určité deradikalizace, protože to je problém ve vězení, tam dochází velice často k radikalizaci. A také jsme už často hovořili o tom, jak to vypadá s rozšířením justičního korpusu s ohledem na trestně právní záležitosti. A potom k panu komisaři Timmermansovi. Tady je zpráva o základních právech, ale zdá se, že v té této oblasti je příliš málo možností v této souvislosti, ale já bych se chtěla zeptat, jak vy na to pohlížíte. Mohla byste mi tady dát nějakou jasnou odpověď? A poslední bod týkající se základních práv, tady bych se ráda připojila k Sofii Intveltové. Také já se domnívám, že bezpodmínečně potřebujeme monitorování situace v jednotlivých zemích, do jaké míry jsou eh, v nich chráněna základní práva. Mám ještě další otázku. Co má komise v úmyslu? Chcete nám dát do ruky nějaké nástroje eh, pro záruku takové ochrany základních práv i v oblasti prevence? Děkuji. Velice děkuji a tím jsme dokončili první kolečko velice komplexních dotá- otázek. Mm, nej- Říkal jsem, že nejprve budou hovořit koordinátoři. Politické skupiny se ale dohodly, že strukturovaný dialog eh, tam, že budou tedy vlastně, že v tom strukturovaném dialogu budou pouze dotazy koordinátorů. Já jsem to možná na začátku neřekl úplně dobře. Pan Bony a pan Miller požádali o slovo, je to tedy trošku nefér vůči ním. Já jsem, to byla to moje chyba, já jsem to No, takže bych chtěl říci, pokud by tito dva poslanci chtěli při této příležitosti výjimečně tedy položit nějaké stručné dotazy, tak je to možné, ale jinak platí to, že od příště eh, je to tak, že se v rámci strukturovaného dialogu mohou ptát komisařů pouze koordinátoři, tak to tedy chodí během tohoto strukturovaného dialogu. Takže pokud tito dva, pan Bony a pan Niedermiller, prosím stručně. Ano, děkuji, pane předsedo, opravdu budu velice stručný. Vážená paní komisařko, stále se hovoří o segregaci Romů ve školách. Chci se zeptat, jak chcete zlepšit tuto situaci? Jak eh, zlepšit situaci ve všech zemích Evropské unie ohledně segregace ve školách? Děkuji, pane Bony, říká pan předseda. Ještě druhý pan poslanec. Ano, ano, děkuji. Já mám pouze jeden dotaz. Pochopili jsme to tak, že nařízení o ochraně osobních údajů, to nařízení, i ta směrnice, že jsou opravdu zapotřebí, ale měli bychom se také zamyslet nad tím, kdy chceme zahájit e, práci na směrnici o takzvaném e-privacy, soukromí na internetu, ochrana soukromí na internetu. E, pokud chceme komplexní řešení, tak bychom měli zahájit jednání i na o této směrnici o soukromí na internetu. Paní komisařko, myslím si, že se nám podařilo položit mnoho dotazů, máte dost času na odpovědi, takže nemusíte pospíchat a prosím, můžete se podrobně vyjádřit ke všem těmto otázkám. Máte dostatek času, můžete hovořit eh, pohodlně bez spěchu. Čině přece jenom je to pro mě pořád eh, cesta, jak se vyjádřit eh, přesněji a, a eh, je to samozřejmě pro mě pohodlnější. Já bych teda nejdříve se zmínila nebo odpověděla na, na dotazy paní Holmajer, Holmajer ohledně Euro, Eurojustu a potřeby podpořit personálně a samozřejmě i finančně a organizačně, logisticky. Eh, já začnu trošku z jiného úhlu. Eh, když jsem si přečetla, že evropský prokurátor má být vytvořen z Eurojustu, protože toto je přesné znění Lisabonské smlouvy, eh, tak eh, mě zaujalo, že přicházím v době, kdy se zcela zřejmě a už v pokročilé fázi pracuje na nové instituci. Eh, což bych teda neřekla, že takto bylo možno interpretovat ten příslušný článek ve smlouvě. To znamená, že my se dnes vyrovnáváme s tím, že vedle Eurojustu má vyrůst instituce která má ovšem eh, čerpat jednak eh, databáze jednak eh, technické zázemí částečně i personál z eurojustu a proto nutně musíme při práci na budoucím organizačním personálním a logistickém a finančním zajištění evropského prokurátora se zároveň s tím zabývat eh, právě situací eurojustu. a není to jediný důvod proč toto bude velmi intenzivní a silné téma pro další měsíce. my musíme posílit eurojust růst jako klíčovou agenturu eh, právě v té eh, bezpečnostní agendě, protože mimo jiné říkáme, musí být posílena a zautomatizována spolupráce mezi Eurojustem, členskými státy a Europolem a zároveň říkáme, je potřeba rozšířit činnost Eurojustu do třetích zemí, do zdrojových zemí, odkud eh, vlastně eh, nám přichází kriminální živly a odkud, eh, kde bychom potřebovali mít podchycenou situaci. Toto všechno budou velmi zásadní rozšíření úkolů Eurojustu, na které musíme patřičně reagovat. Takže já tímto konstatuji, jsem si vědoma toho, že Eurojust nemůže v té eh, podobě, jako je teď eh, fungovat. Právě z těchto dvou důvodů. Eh, posílení kompetencí a činností pod security agenda a zároveň tedy sladění činnosti s evropským prokurátorem co se týče evropského prokurátora a boje proti podvodům, jak postupovat, pokud eh, členské země nedodrží eh, přísná pravidla. My chystáme právě strukturu eh, evropského prokurátora tak, že bude decentralizovaný model. Na to už jsme tedy kývli, už toto byl vlastně dost významný kompromis za nové komise a to tak, že budou fungovat decentralizovaní prokurátoři a mm, ten případ který bude vyšetřován na národní úrovni eh, za eh, podmínky konečného rozhodnutí v komoře eh, evropského prokurátora a tento případ, který potom následně půjde eh, pod soud, k řešení v soudu, u soudu v té konkrétní členské zemi, tak toto bude eh, jednotná procedura, nemyslím tím procedura vyšetřování v členských státech, ale ta, která se týká evropského prokurátora, včetně samozřejmě kontroly výkonu a kvality výkonu v jednotlivých členských zemích. A vy víte, že měřit kvalitu justiční eh, činnosti jde těžko, já bych se zdráhala vzít třeba eh, jako indikátor počet obžalovaných toto můžou být velmi záludné indikátory, ke kterým bychom se neměli uchylovat. Na druhé straně eh, budou tady jistě klíčovým indikátorem právě eh, srovnání statistiky OLAFu, kam se hlásí vlastně podezření na podvody, zejména v evropských penězích, a počet efektivně vyšetřených případů v těch, příslušných členských zemích protože právě tento rozpor ten počet podezření a potom velmi nízká čísla do kauz v členských zemích i toto je jeden ze silných argumentů proč my říkáme pojďme postavit silného a nezávislého evropského prokurátora který postaví eh, vlastně ten standard všude stejně že nebudeme mít ty výkyvy já nebudu tady nikoho jmenovat žádnou členskou zemi ale bohužel se nám ukazuje nepříjemná korelace čím více peněz do té země jde eh, tím eh, větší potíže jsou s vyšetřováním. A eh, toto berte trošku s rezervou není to úplně, úplně přesná korelace ale tam kam jdou právě masivní právě částky z evropských fondů tam je, tam je potřeba jaksi tu činnost toho prokurátora hodně zaměřit Eh, několik z vás se ptalo na eh, Safe Harbor, takže já a na kontrolu. Vy jste se, paní Homer, ptala přímo na tu, na tu kontrolu, jakým způsobem bude eh, probíhat, tak snad jsem pochopila dobře dotaz. My jsme vydali 13 doporučení, z nichž 11 se právě týká kontroly dodržování pravidel a zachování vysoké ochrany dat pod střechou Safe Harbor a v tomto, eh, protože je to na cizím území, nám nezbývá, než se spolehnout na místní tímto eh, autority Spojených států. To znamená, že máme tam eh, dohodu nebo finalizujeme dohodu s, s ministerstvem obchodu s Department of, of Commerce Eh, kde máme už velmi přesně a písemně dány podmínky jakým způsobem bude ministerstvo ex officio tedy z moci úřední eh, kontrolovat průběžně plnění podmínek ochrany dat pod safe harbour jakým způsobem bude dělat namátkové kontroly jakým způsobem bude postupováno v případech porušování ochrany dat a to za spolupráce s, s committee of trade která vlastně funguje jako státní agentura která e, má dělat také hloubkové kontroly a která může sankcionovat a pokutovat ta, ta porušení. E, vy jistě znáte e, těch jedenáct z 13 doporučení která se týkají té komerční a kontrolní stránky věci tady mohu konstatovat že jsme na velmi dobré cestě získat vlastně všechno co jsme v těch jedenácti doporučeních eh, vůči americké straně vytýčili. Vy ale také víte, že poslední dvě doporučení se týkají zásahů ze strany amerických tajných služeb, respektive využívání dat toto jsou a já to naprosto uznávám a chápu ta dvě politicky nejcitlivější doporučení a ta která každý komu záleží na eh, ochraně soukromí jako základního lidského práva to jsou ta doporučení která nám všem leží nejvíce na srdci. tady já musím konstatovat s určitým zklamáním že se nám nepodaří eh, dokončit vyjednávání o přesném vymezení podmínek, za kterých budou data využívána. Do konce května, tak jak jsem tady říkala posledně, že toto je tvrdý, tvrdý deadline. Takže já čekám, že do konce května a na ministerské konferenci v Rize eh, příští týden na, na evropsko-americké konferenci budu moci eh, osobně dokončit tato jednání a osobně se svým týmem a potom i s eh, panem viceprezidentem Timmermansem se budeme dívat a následně v kolidži se budeme dívat na to, zda ty záruky, které jsme dostali od americké strany, co se týče tajných služeb, jsou pro nás dostačující. A taky tady zaznělo, jestli je pořád na stole zrušení safe Harbor. Ano, samozřejmě, je to tady a je to přesně následek momentu, kdy my řekneme, ty záruky, které nám americká strana dává, nejsou dostatečné takže všichni chápeme že ta dvě doporučení která se týkají tajných služeb ta jsou pro nás klíčová abychom učinili rozhodnutí jestli pokračovat se systémem safe harbour eh, nebo jestli jej zrušit. když to hodně zjednoduším eh, chtělo by se možná někomu říct ať máme aspoň něco a business potom velmi volá jak evropský tak americký prostě business, který je závislý na, na toku dat do ameriky ti se velmi zástupci byznysu se velmi obávají toho že bychom zrušili safe harbour. na druhé straně mít aspoň něco co se chová jako past jako nespolehlivý systém který nechrání evropská data tady bych tedy velmi varovala a jsem eh, pro radikální řešení ale nechci teď, nechci teď předjímat, eh, velmi bych prosila, abyste ještě nám dali čas. Myslím si, že ta jednání budou dokončena do konce června, s tím, že to následně dám do jednání kolidže a, a budeme, budeme potom eh, samozřejmě vás eh, včas informovat. Nikdo se, myslím, tady neptal na, na Umbrella Agreement. Tady je situace podobná, možná o něco pozitivnější, protože máme už na stole text a e, musíme tam dořešit jednu jedinou zásadní věc a to je otázku odpovědnosti v případě že data která budou posunuta z federální úrovně na státní e, kdo tam bude mít tu právní odpovědnost. my jednáme v tom smyslu že právní odpovědnost musí držet federální úroveň a že to musí být jasně stanoveno pro případy, kdy data jdou na, na těm státům, to znamená policejním orgánům v jednotlivých státech. E, my se snažíme tady dostat jasnou dohodu, přestože těch případů, kdy data jdou e, z, Evropské, z té federální úrovně na tu státní, e, je málo. Jsou to sporadické případy, ale přesto se vyskytují. A jinak snad mohu eh, tady být hodně pozitivní v prohlášení, že eh, během června čekáme, že kongres bude projednávat zákon a snad schválí zákon, který umožní Evropanům eh, dovolat se soudní ochrany ve Spojených státech. To znamená, je to, toto je zrovna na dobré cestě a vy víte, že ta soudní ochrana a přístup k soudům v Americe pro evropské občany a, a, a osoby je eh, tvrdou podmínkou pro uzavření Umbrella Agreement. Já jsem se tímto delším expoze snažila teda vyrovnat i s dotazy, které padaly následně, eh, co se týče Safe Harbor. Základní práva Romové, dotaz paní, paní Sipl. My jsme obdrželi eh, strategie, národní strategie členských států, které přinášejí některé inovativní prvky, Zejména teda ty strategie, eh, a to není inovace, ale to je nutnost, eh, v podstatě velmi, velmi tvrdě slibují, že se budou využívat evropské fondy pro Eh, posílení integrace Romů do společnosti, pro vytváření pracovních míst, pro zlepšení přístupu ke vzdělání. Takže toto obsahují všechny ty strategie. Je tam velmi silný akcent na eh, lokální eh, autority, tedy na radnice a na místní neziskový sektor a jejich podpora. Máme tam v některých případech i inovativní prvky, které se týkají speciálních programů na podporu zaměstnanosti pro eh, sociálně ohrožené skupiny. Eh, toto mi bylo vysvětleno například ze strany Rumunska, kde víme, že máme velmi silný problém eh, s chudobou, chudobou obecně, ale mezi těmi chudými lidmi je právě nevím jestli většina ale velké procento romských občanů Rumunska. Víme, že právě ty eh, životní podmínky v Rumunsku vyhánějí Romy, aby putovali Evropou a že eh, jsou s tím spojeny potom problémy, které hlásí Francie a Švédsko, kde se Rumunsko snaží eh, vlastně vyjednat nějakou spolupráci toto není věc Evropy, ale já samozřejmě mám o tom informace, protože jsou to věci, které eh, jsou eh, bilaterální mezi, mezi členskými státy a mají souvislost samozřejmě s, s romskou problematikou. Takže ty strategie, pokud by byly plněny, by mohly přinést eh, docela slušné výsledky. Co se týče opatření komise, asi víte, že jsme vydali doporučení pěti členským státům specificky směrem k Romům, eh, která se týkají vzdělávání romských dětí eh, v základních školách a eh, že ta doporučení se, ta doporučení se týkají České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Řecka, tuším. Bulharska, Bulharska. No, takže, takže toto je výčet. My jsme to doporučení před, prezentovali nedávno byl tady ještě pozdější dotaz k, Romům ve školách, takže já bych tomu řekla, že já mám samozřejmě v ruce velmi tvrdý nástroj, jakým způsobem vyžadovat eh, eh, plnění toho, aby eh, když to řeknu zjednodušeně, romské děti nebyly v masivním měřítku dávány do zvláštních škol, které jsou určeny pro mentálně handicapované. Řeknu to teď trošku cynicky žádná studie nikdy neprokázala a to je i moje argumentace vůči eh, přiznávám rasistickým eh, výpadům kterých, kterých si užívám poslední dobou eh, z některých zemí používám argumentaci žádná studie prostě neprokázala že v romské populaci je třetina mentálně postižených. To je prostě naprostý nesmysl a pojďme, pojďme s tím eh, pracovat jako s nutností změnit diagnostiku, zbavit se předsudků a, a trvat na tom, abychom měli daleko nižší čísla, než je 35%, což je třeba zrovna v České republice, odkud pocházím, romských dětí ve zvláštních školách. A víte, že Česká republika byla první zemí, kde jsme, vydali, kde jsme poslali dopis, eh, kde jsme si potom dopisovali vzájemně, nebo dostali jsme z České republiky eh, eh, reakce a já jsem už stála krůček před vydáním odůvodněného stanoviska které by ovšem kdybych eh, ho vydala přineslo první výsledky příští rok protože by se čekalo na účinnost zákona od prvního ledna a na tu změnu diagnostiky během příštího roku takže by se projevila v září roku. two thousand and sixteen já jsem dala přednost postupu kdy jsem si vyžádala od ministra eh, školství závazek a eh, v podstatě písemný závazek že už letos bude změněna diagnostika že bude jiný přístup a že už letos se projeví v konkrétních číslech v září v kvalifikovaném odhadu že se situace zlepšuje. pro mě toto je důležitější než udělat čirý procesní akt a vydat odůvodněné stanovisko, které eh, by mimo jiné eh, taky bylo, bylo vodou na mlín a důvodem pro, pro zase zvýšenou vlnu mediálního zájmu. Nechci takto postupovat, já chci vidět letos výsledky. Stejný přístup budu uplatňovat vůči Slovensku a vůči dalším zemím, kde máme eh, problém s, s vzděláváním strategie nebo roadmap pro lgbti zase tady byly dva dotazy odpovím na oba zároveň já osobně nechápu proč by měl být problém ale musím říct že trošku vedu diskuze i se svými kolegy eh, připravit tu, tu roadmap eh, nebo ten akční plán během tohoto roku. Eh, pro mě tam vyznívají jasně tři priority jedna je dotáhnout legislativu která pomůže lgbti což je jednoznačně antidiskriminační směrnice o které taky bude řeč za druhé eh, podívat se na problémy v terénu a eh, v členských zemích a naprosto jasně si zanalyzovat na co je potřeba eh, vlastně kde, u kterých problémů je potřeba a je, bude efektivní přijít s návrhem legislativy a u kterých problémů spíše se budeme zabývat, na, zabývat kampaní, eh, ovlivňování veřejného mínění a spolupráci, spolupráci s neziskovým sektorem. Já v tuhle chvíli, v těchto týdnech eh, se dívám a reviduji jak budeme v příštím roce využívat zhruba fifty two milionů eur eh, pro programy dg justice a eh, tam bude eh, jak to dneska vidím velmi silná podpora právě občanské společnosti eh, protože tam kam nemůže komise nebo členské státy s tvrdou legislativou protože to je prostě neefektivní a, a nepřinese to výsledky tam můžou právě eh, instituty eh, občanské společnosti a tam může dobře dělaná kampaň. takže já si myslím že ať se vrátím k lgbti action plan Eh, myslím si, že není eh, v tom žádný problém, abychom letos přišli eh, s, s, to, s touto politikou abychom ji dali na papír abychom si i vyjasnili s vámi, s vámi které, kteří se tím zabýváte eh, se sofií s paní luňáček s některými dalšími jestli je to to eh, co přinese eh, pozitivní posun a pak samozřejmě, pak samozřejmě budu jednat v rámci college, jestli to je strategie nebo jestli je to roadmap nebo jestli je to action plan protože jsme se tak trošku zastavili i na terminologii technologii, ale nezastavili jsme práce, práce na této strategii. Eh, budeme mít i eh, nové vedení eh, Fundamental Rights Agency ve Vídni budu chtít pracovat s novými daty, takže, takže těším se i na to, že, že to bude dobrý výsledek. A mimochodem mám radost z irského referenda, abych <laughs> se ještě vyjádřila k tématu. Myslím, že je to dobrá zpráva. Tak, co se týče kauzy Šrems, my teď, já už si přesně nepamatuju, jak byl sformulován ten dotaz, ale my eh, právě teď eh, velmi spěcháme i s, tou, s tím posílením Safe Hub a s jasnými, jasnými eh, zárukami pro ochranu dat, abychom, nechci říct, ovlivnili rozhodnutí soudu, ale abychom dali jasně najevo, že komise na té věci intenzivně pracuje a že Eh, nějaké zásadní zlepšení lze očekávat eh, eh, čekáme vyjádření generálního advokáta myslím. 24. června a potom následně rozhodnutí soudu v září takže do té doby stoprocentně budeme mít jasno jestli safe harbour bude pokračovat a ten bude pokračovat pouze pakliže bude skutečně velmi posílen z hlediska ochrany. Co se týče eh, ochrany dat a, a mm, nařízení, eh, byl tady dotaz, zda eh, je to dál balíček s policejní směrnicí, tak ano, jenom tam bude mírný fázový posun pro nařízení. Počítáme s tím, že v červnu získáme všeobecný postoj, tedy general approach v, v radě a že bude to teda zřejmě velmi dlouhé jednání. Eh, musím říct, že tam máme hodně, hodně klíčových věcí k dořešení. Eh, pracujeme intenzivně nyní, abychom se všech těch eh, marginálnějších zbavili, abychom se skutečně soustředovali jenom na ta klíčová témata. A já tedy doufám, že potom 24.6. bude následovat první trialog za mé přítomnosti, za přítomnosti eh, ministrů a že eh, samozřejmě i ze strany parlamentu to bude silně zastoupená eh, událost a potom by měl pokračovat druhý trialog 16. července takže máme tady velmi tvrdý plán eh, pro rychlé pokračování hned po schválení v radě. Takže tímto eh, říkám, že se těším na spolupráci s vámi, kteří jste eh, v této věci zainteresováni a kteří velmi pomáháte i svou pozicí vůči pro nás, kteří vyjednáváme s členskými státy. Co se týče policejní směrnice, tam čekáme teď v červnu eh, částečný eh, přístup a v druhé polovině pod lucemburským prezidentstvím bychom se měli dobrat eh, toho konečného schválení v radě. Víte, že v lednu na nás tak trochu nečekaně přišla otázka naprosto bazální eh, rozsahu té směrnice. Eh, paní reportérka ví, že jsme bránili eh, za každou cenu, aby se na rozsah směrnice a na rozsah toho nařízení nesahalo a abychom, abychom to nechali tak, jak to je a mezi tím jsme si to vysvětlili i s Německem a s dalšími členskými státy, kteří zvedli tuto otázku a myslím, že se dostáváme eh, k tomu eh, uspokojivému řešení, že totiž bude využita flexibilita pro veřejný sektor eh, a tím se nebude sahat na, na rozsah nové politiky, tímto se dostávám sama do pasti, že si vždycky něco napíšu, co neumím přečíst. Dost, Dostávám se k otázkám Sophie Intveld. Eh, něco už jsem zodpověděla. Eh, nezodpověděla jsem eh, vyhodnocení boje proti terorismu, zda bude zahrnuto do programu. Samozřejmě, že ta, ta security agenda bude průběžně vyhodnocována a bude teda pod velmi, velký, velmi ostrým zorným úhlem jak ze strany parlamentu, tak ze strany veřejnosti. Co se týče antidiskriminační směrnice, Eh, dámy a pánové mám určité obavy já někdy eh, jako, já jsem známá že ráda a často říkám pozitivní zprávy tady se nám to trošku komplikuje. ta směrnice má dva problémy. Eh, nikdo a to ještě není problém nikdo z členských států neříká že je špatná nebo že není potřeba. ta směrnice řeší tak základní věc Eh, a sice nediskriminaci v oblasti služeb pro, pro velmi velkou část občanů Evropy, že to nikdo vlastně nespochybňuje. Ale ty dva problémy jsou. Má to dopad na veřejné rozpočty, protože se předpokládá, že se budou dělat, když to zjednoduším, stavební úpravy budov, tak aby mohli vozíčkáři eh, do budov vstupovat. Eh, a za druhé, že totiž ta směrnice v členských státech dost často nikomu nepatří, že je to prostě sdílená věc protože tam máme eh, školství, máme tam sociální služby, máme tam eh, některé další eh, sektorové oblasti a je to prostě horizontální věc a jako takovou to v některých členských státech nikdo moc netáhne. To je taková jako nepříjemná organizační okolnost. Takže já tímto hlásím, že budeme pokračovat v silném tlaku na schválení té směrnice a že já nebudu teď jmenovat členské země, kde mi bylo oznámeno, že, že s tím mají problém, Prostě se budu zaměřovat na to, abychom v druhé polovině tohoto roku eh, tu směrnici měli v lepší kondici z hlediska podpory členských států. Still some time? Do I have still, still some time? Co se týče eh, Maďarska, tady eh, musím říct, že velmi ostře monitorujeme situaci. Ta poslední záležitost s trestem smrti, tam já jsem osobně si myslela, že to je poslední kapka. Já jsem teď velmi, já jsem pořád upřímná, ale teď, eh, teď to říkám opravdu jako za sebe a vlastně nakonec bylo vysvětleno, že, že to nebylo myšleno vážně, že to byl jenom nějaký kontrolní uh, dotaz uh, směrem k veřejnosti. Uh, a to je právě ta potíž, že abychom spustili rule of law mechanism, tak musíme mít systematické porušování smlouvy. A zrovna v tom Maďarsku je vždycky eh, eh, něco, co se nám eh, zdá nebo jeví jako jasné porušení smlouvy, pak, to, pak se to nějak vyřeší Například tím, že dáme Maďarsko k soudu eh, kvůli kauze nezávislosti justice, kdy nám soud dal za pravdu a tak se Maďarsku učinili kroky k nápravě, nebo poslední kauza s neziskovkami, které čerpaly norské fondy. S těmi jsem já osobně mluvila, když jsem byla v Maďarsku, protože já jsem si tam byla eh, nasát atmosféru a podívat se, v jaké kondici je demokracie v té zemi do té míry, do které můžu za krátkou návštěvu ty věci eh, pochopit. Eh, a ty zástupci neziskového sektoru říkali, no my jsme měli policejní razy a měli jsme, máme obavy, že to prostě bude mít neblahé důsledky a e, asi pár týdnů poté, kdy jsem e, z Maďarska odjela, tak, tak se ta věc e, urovnala, že soud dal zapravdu právě neziskovým organizacím, že, že to nebylo po právu postupováno proti nim. Takže ono je to vždycky jakoby něco, něco se stane a pak se to zase napraví. A tímto my jsme o tom mluvili několikrát s Francem Timmermansem, že my musíme mít naprosto objektivní obrázek o, té, o tom systematickém dlouhodobí, dlouhodobém porušování a musíme všem zemím eh, taky poskytovat v tomto smyslu stejné, eh, stejný přístup a stejné zacházení. Takže věc monitorujeme a já si myslím, že že v momentu, kdy to přesáhne eh, únosnou míru, tak budeme jednat a spustíme, spustíme mechanismus, Eh, ale samozřejmě asi chápete, že vám neřeknu, kdy to bude, protože skutečně je to otázka toho, co se bude v tom Maďarsku nebo v některých jiných zemích dít. A tady já musím říct, že považuji eh, zásah proti zemi, která systematicky závažně, eh, závažně porušuje, jako, jako nutný zásah ze strany komise a jako signál pro ty ostatní. Myslím si, že tady, tady je to prostě otázka toho správného politického momentu. I should be shorter. Yeah. Uh, vstup k úmluvě lidských práv. No, mě to samotnou překvapilo, jak soud rozhodl, eh, nás to trošku přibrzdilo i ve zvažování eh, o vstupu k některým jiným úmluvám, například Istanbulská úmluva o násilí eh, na ženách. Tam, tam já vlastně dneska čekám, jak, jak zanalizujeme tu situaci po rozhodnutí soudu ta věc má jenom dvě řešení. Já tu analýzu nedělám. To, to nedělá moje, eh, můj, moje pracoviště, moje DG. Každopádně taky čekám, jak ta analýza dopadne. Mohou tady být jenom dva eh, možné scénáře, že eh, to budeme akceptovat a nebudeme činit další pokusy, anebo že přepíšeme ten návrh toho, té přístupové smlouvy a pak spustíme znova ten velmi složitý ratifikační proces takže budeme zvažovat zda je to je to potřebné? Já se osobně domnívám, že ano, že bychom měli učinit další pokus. Takže tímto tady prohlašuji, že budu tomu velmi nápomocná. Přístup k Evropské chartě ekonomických a sociálních práv, i toto by mohlo pát, ale myslím, že věcně eh, to zatím není na stole. Zpráva o korupci, eh, to je dotaz spíš na eh, moji kolegyni Kristalinu Georgievu, protože to se týká evropských institucí. Eh, takže eh, můj úkol boje proti korupci spíš je jaksi zaměřen na evropského prokurátora, kde je to právě jeden z těch trestných činů. Jestli budeme harmonizovat výklad trestných, trestných činů a v podstatě zaměřovat se, to byl váš dotaz, na, na, tu, na hmotné právo, eh, Evropa tu kompetenci má a e, vlastně zatím pokud jsem, mám dobré informace jsme ji moc nevyužili teď e, se snažíme a budeme snažit o harmonizaci definice terorismu a fenoménu foreign fighters když sáhnu do té oblasti bezpečnosti. Je to e, plán, na kterém pracuje právě Dmitris Avramopoulos, ale ve spolupráci s námi Víte, že jak Spojené národy, tak eh, Rada Evropy přinesly zpřesňující definici terorismu a, a ta eh, OSN rezoluce i, i eh, otázku fenoménu foreign fighters. A taky víte, že v mnoha členských státech ta definice v trestním kodexu v žádném případě není dostatečná v některých zemích, pokud vám eh, mladík odvedle řekne, že balí eh, na cestu do Sýrie, tak eh, není žádný zákonný postup, jak ho zastavit. Nebo není trestná v těch zemích příprava třeba ještě některých akcí týkajících se terorismu. Takže tady považujeme harmonizaci za velmi důležitou právě i ve světle Schengenu a volného pohybu osob. Eh, tak jinak, co se týče harmonizace eh, trestných činů pod eh, evropským prokurátorem tady já si slibuji od dlouhodobé činnosti evropského prokurátora právě zpřesnění výkladu toho co to je porušování nebo poškozování finančních práv unie protože i proto se evropský prokurátor dělá protože ty výklady a, a, a postupy v jednotlivých členských státech se velmi liší No a monitorování situace v Maďarsku, o tom jsem mluvila, Romové vzdělávání a e-privacy, ano, ta práce bude pokračovat, bude pokračovat práce na, na, na revizi, eh, takže, ale zatím, zatím k tomu nemám nic konkrétnějšího. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní komisařko. Myslím, že Mm, kolegové souhlasí, že v tomto strukturovaném dialogu máme alespoň eh, možnost eh, položit konkrétní otázky a měli jsme eh, poměrně dost času na to, aby paní komisařka odpověděla mm, že paní komisařka mohla odpovědět normálně nikoli uspěchaně, jako je tomu jindy v tomto to bylo úspěšné. Eh, neúspěšné to bylo v tom, že kolegové eh, nepřišli včas, jako vy, a eh, řada kolegů přišla až teď a ne na začátku jednání. To budu řešit na koordinátorech až přijde komisař Timmermans a Polus v rámci tohoto strukturovaného dialogu. Poměla jsem otázka pracovního programu 2016 a Eh, téma detence eh, podmínky ve vězeních. já bych vás chtěla moc poprosit jestli byste mi mohli dát podněty tady pro tu oblast protože já samozřejmě nějaké podněty mám ze svého eh, ze, od svých spolupracovníků a myslím si že je to věc k velmi zralé analýze. pro mě je alarmující že jsem slyšela a zase nebudu jmenovat odkud že alternativní tresty nejsou dobrá věc, eh, protože veřejnost má ráda ty pachatele ve vězeních. I to je Evropa. Eh, myslím si, že eh, bychom se i na toto měli zaměřit, takže, takže budu ráda za, za podněty. Děkuji. Děkuji. Paní komisařko, chci říci, že na konci tohoto strukturovaného dialogu Mm, budeme mm, připravovat mm, příspěvky k konferenci předsedů po setkání s dalšími komisaři. Protože to je strukturovaný dialog, tak chci zdůraznit eh, nebo schrnout to, co říkala paní komisařka, eh, co budeme jednat na, o čem budeme jednat na koordinátorech já jsem si poznamenal ty základní body Eurojust, eh, personál, boj proti korupci a podvodům, Safe Harbor, kompatibilita s EU právem, Roma, LGBT práva, eh, právní stát, základní práva ve všech členských zemích, e-privacy a reforma horizontální směrnice. Já jsem chtěl dodat, že k diskusím o Safe Harbor, které začaly v roce 2013, tam jsme stále nedostali písemné informace jako výbor. Eh, takže já toto neustále eh, opakuji, že potřebujeme tyto podrobné informace pro výbor. Já to musím tedy zmínit. Chci na závěr poděkovat za to, že jste přišla v eh, předpokládanou dobu, že můžeme informovat konferenci předsedů výboru. Děkuji za obsáhlé odpovědi a kolegům děkuji a mm, také děkuji za vaše uvážlivé odpovědi. I já chci poděkovat a e, popřát všem hezký den. Děkuji, paní komisařko. Takže kolegové, Mm, především pro vás, co jste nepřišli eh, hned ráno, tak jsme museli změnit pořad jednání. Mm, ještě než přejdeme ke Středomoří, tak máme bod 8, což je návrh Eh, změny rozpočtu pro rok 2015 v reakci na migrační tlaky. Je to prohlášení Rady z 23. dubna 2015. Eh, je tady generální ředitel Srbské komise pro otázky vnitra, který právě dorazil. Vážení kolegové, 23 dubna Rada vydala prohlášení k, týkající se opatření k si s krizí ve Středomoří. Eh, řada z nich se mm, projeví tady v rozpočtových v rozpočtu, takže konkrétní eh, kroky Mm, rozpočtu na 2016, který bude eh, zveřejněn 27. května. Komise bude prezentovat eh, pozměňovací návrh rozpočtu 2015. Nyní dám slovo, předám slovo a pak mm, bude eh, krátká výměna nástrojů, názoru. Děkuji. <clears throat> Pane předsedo, chtěla bych vám všem popřát hezký den. Chtěl bych pohovořit eh, o některých konkrétních eh, věcech, které se týkají agendy a migraci. Máme zde návrh opravného rozpočtu k rozpočtu na rok 2015. Víte, že také komisař Avramopoulos um, um, hovořil o tom, že tady chceme zavést tuto migrační agendu a zítra tady ještě budou mm, určité další informace o tom, takže já dnes o tom nechci hovořit ale dnes eh, prostě musíme jednat o tom, kde na to vzít zdroje. Máme zde tedy návrh opravného rozpočtu, který by měl přetavit eh, návrhy komise a rady do praxe. Jedná se o návrhy, které mají reagovat na situaci ve Středomoří. Je zde tedy eh, nutnost navýšit prostředky, jedná se asi o 89 milionů na prostředky na závazky a asi 69, něco milionů prostředků na platby. Chceme rozšířit rozpočet Frontextu o 27 milionů. Ten bude využit zejména na strojnásobení e, financí na Triton a Poseidon na posledních sedm měsíců v roce 2015. Cílem je zintenzivnit e, dohled na moři v rozšířeném, ob, v rozšířené oblasti vlastně navazujete na operaci Mare Nostrum. Co se týče roku 2016, tak budeme mít speciální tedy návrh eh, rozpočtu na rok 2016, takže i tam se budeme věnovat eh, tomu navýšení a ve středu by o tom komise měla jednat. Za druhé, chceme navýšit prostředky na um, nový asilový migrační a integrační fond a my v 27, 50, 57 a 55,6 milionů, také 5 eh, milionů na prostředky a 4 miliony na prostředky na platby. Největší balík těchto peněz 25 milionů na AMIF a také peníze na ISF budou využity na bezprostřední nouzovou e, pomoc těm zemím, které řadíme do kategorie frontline, do těch zemí, které jsou vlastně úplně na začátku toho, které nejvíce čelí těm migračním tlakům, které nyní čelí navýšenému přílivu migrantů také tedy to bude posílení operace Triton a Poseidon. To jsou ty hlavní cíle. Chceme zde posílit eh, přijímání uprchlíků, nebo ty, mm, tak to, to znamená peníze, které půjdou na ubytování, eh, na různé zdravotní prohlídky a také na ty všechny screeningové postupy, které se týkají migrantů. Těch dalších 25 milionů, které chceme Navíc mají zlepšit eh, eh, provádění systému eh, přemysťování a přesídlování. To je nový systém, který komise nyní no, znovu navrhla, že zde má být tedy těch 25 tisíc míst, bude se to týkat všech členských států a zítra komise snad také rozhodne o konkrétních rysech tohoto plánu přesidlování. A budou se také konkrétní doporučení. Dalších 7 milionů v rámci AMIF budou použity na programy regionálního rozvoje a ochrany, programy RDPP, to je opět v souladu s novou Evropskou agendou pro migraci. Tam chceme posí, um, spolupracovat se zeměmi původu, se zeměmi transitními a také se zeměmi, které jsou cílem migrantů. Chceme také řešit eh, naléhavé problémy v těch třetích zemích. Dále navrhujeme eh, také navýšení pracovníků agentur. Mm, nejdůležitější agentura Frontex. Chtěli bychom tam dalších 16 pracovních míst. Zároveň jak také čtete v té Evropské agendě pro migraci, máme zde nový koncept hotspot. Chceme více bojovat s převaděči, takže zde chceme další tři pracovní místa v Europolu a čtyři další pracovní místa v EASu. Takže 16 pro Frontex, 3 pracovníky pro Europol a 4 pro EASO. Eh, e Mm, našli jsme v rozpočetu určité nevyužité prostředky, ne teď nebudu hovořit tedy konkrétně kde, ale celkově by to vyšlo na 75,8 milionů v prostředcích na závazky, takže nepotřebujeme a, a nepotřebujeme žádné další prostředky na platby. Pane mm, předsedo, to jsou podrobnosti našeho návrhu opravného rozpočtu a rád odpovím případné dotazy. Děkuji. Také bych chtěla ještě říci, že na schůzi koordinátorů jsme mm, mluvili eh, také o této věci a doufáme, že tam také bude ještě eh, rozhodnutí o tom, zda vydáme stanovisko k tomuto návrhu opravného rozpočtu a zda stanovíme zpravodaje, ale to budeme tedy projednávat na té schůzi koordinátoru, která se bude konat až ještě později dnes. Zatím se ptám, zda se někdo chcete vyjádřit k tomu, co zde nyní právě zaznělo, takže možná náš nejzkušenější kolega v této oblasti, pan Gerard Deprey. Hmm, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejsem si zcela jist, zda délka mandátu dá možnost pro eh, dostačující expertizu a děkuji, že mi dáváte příležitost tomu něco. Eh, chtěl bych říct, že jsem potěšen uvedením tohoto projektu, tohoto návrhu opravného rozpočtu, protože se domnívám, že skutečně potřebujeme dodatečné prostředky. Zdá se mi Tedy, pardon, v této souvislosti mám na generálního ředitele několik otázek. Co se týče Frontexu, vidím, že tady jste navýšili prostředky, navrhujete zvýšení o 27 milionů. Řekněme, že eh, trojnásobné prostředky Frontexu se týká jí operací Tritona Poseidon. Podle současných informací se říká, že až do současnosti se vydali 3 miliony měsíčně na tuto operaci. Já jsem teda aspoň viděl tohle, nevím víc. Vy jste řekl, že to bude 7 měsíců. Eh, když se to trojnásobí, bude to 9 milionů. To znamená, že když to znásobím, bude to 42, jestli se nemýlím. Možná, že se tedy mýlím. Hmm, to znamená, a teď se chci zeptat, těch 27 milionů eh, je trojnásobné navýšení rozpočtu Frontexu pro operace Triton a Poseidon, anebo ještě něco chybí, a nebo tedy eh, můj propočet není správný. Za druhé, vidím, že se tady zvyšuje pakliže se nemýlím, o 57 milionů um, úvěr pro AMIF a řekl jste, že 7 milionů se bude věnovat posílení programu eh, pro severní Afriku. A vidím, že tady máme kolosální problém. Těch 7 milionů není vlastně poměrné. Těch 7 milionů přesně se adresuje na koho a za co mají být vydány tyto prostředky. Když se podíváte na ten ohromný příliv imigrantů přicházející do našich zemí, tak si myslím, že tady tato částka je naprosto nedostačující, nebo to chcete integrovat do daleko většího souboru. Já tady neznám ten eh, eh, celý perimetr, ten přístup. Co se týče zvýšení, navýšení personálu, to nevím, to je otázka na výbor pro rozpočet. Jak chcete to sladit s generálním pravidlem snižování o pr- pracovníků o 5% a v rámci více letého výhledu, a to se má týkat vlastně všech agentur hmm, protože eh, když tady budete chtít navýšit personál, bude se muset snížit personál v nich. Agentura, čili jaký je ústupek komise v souvislosti, nebo přístup komise v souvislosti s touto otázkou. Za druhé, rozdělení mm, těch míst jako takových eh, pro Frontex je vlastně za co, pro co. Vy například v dokumentu komise navrhujete posílení roli Frontexu, co se týče organizace navracení je to tedy určeno pro toto, těch navýšení personálu o 16 pozic ve Frontexu, kromě toho, co se týče posílení síly, to se mi zdá tedy dost málo, když se podíváme eh, na nezbýt, na zbytnost toho, prostě jak se berou otisky prstů, vyplňují se formáře a tak dále. Eh, a těch čtyři, dodate, ta čtyři dodatečná místa, eh, pro eh, potírání boje s převaděčstvím. Možná, že se tady mýlím, ale já si myslím, že to tedy není správné, nebo mi něco uniklo v této souvislosti, abych si tady přál, aby toto posílení zdrojů bylo daleko vyšší. To, co zaznělo jako ospravedlnění, promiňte mi, se mi tedy nezdá mít být zrovna úplně jasné, čili tady bych žádal o vyjasnění, kdybyste byl tak laskav a vyjasnil nám to. As I was saying, it's good to have your budget. Jak vždycky říkám, tak vaše rozpočtové znalosti se nám vždycky hodí, pane Depre. A nyní eh, Birgit Cipl. Děkuji mnohokrát. Já se mohu připojit k tomu, co právě řekl kolega Repre. Možná, že byste, pane Rote, abychom si to lépe mohli představit, nám ještě jednou říci, co v současné době jsou měsíční výdaje, za prvé pro Frontex, potom pro Triton, Poseidon a za třetí pro EASO a co Eh, po navýšení těch čísel, eh, jaká budou tedy eh, ta čísla potom měsíční po navýšení těch prostředků. A bylo by jistě nápomocné, kdybyste na jedné straně pro Frontex, Triton a Poseidon a EASO ještě jednou mohl vyjasnit, kolik personálu bylo doposud k dispozici a teď, co se týče Tritonu a Poseidonu, eh, mají-li být navýšeny prostředky, ať už tedy strojnásobeny nebo nikoli, na co konkrétně budou tyto peníze použity, co se tady bude dít a co se týče EASA, já mám ten dojem, že možná doposud v této oblasti jsme už měli, bychom bývali potřebovali víc peněz, víc personálu, protože zcela zjevně určité členské státy jsou přetíženy eh, při realizování eh, evropského imigračního balíčku. Eh, od leta budeme mít nový balíček imigrační a tady to bude souviset ještě s větším objemem prací, aby v jednotlivých členských státech se to realizovalo pokud možno jednotně a Další bod, nové výzvy týkající se přesidlování a navracení, to už tady zaznělo. Tady tedy si kladu otázku, jak se stávajícími prostředky a stávajícím personálem za něco takového úspěšně zvládnout. Thank you, Birgit. Next is... Děkuji, Birgit. Nyní paní Holmer. No, v této souvislosti mám také pár otázek. Za prvé, e, realizace uskutečňování azylového balíčku e, to z jednotlivých členských států jsou velice rozličné. 1. července má být celý balíček uskutečňován a já u některých členských států mám dojem, že část e, těchto úprav a těchto norem se jim zrovna tak moc nelíbí a e, je tady určitá mnohoznačnost e, ve vůli uskutečňování. E, je komise schopna vůbec už v současné době mít alespoň malý přehled o tom, jak členské státy nejenom na papíře, ale konkrétně hodlají uskutečňovat ty minimální standardy? Za druhé, tak trochu jsem byla překvapena těmi čísly, stejně tak jako pan kolega Depre. Já naprosto podporuji všechny jeho otázky. A samozřejmě tady je první otázka. Pakliže v severní Africe ze strany EASO tady má dojít prostě k vybavení policejními strukturami e, ochrany hranic a tak dále, potom čtyři muži a ženy tedy rozno, rovno nejsou dostatečné, protože aby čtyři lidi eh, pokryli celý severoafrický, celou severoafrický, celou severoafrickou oblast, to bych se tady divila. Já jsem proto, abychom to dělali, ale myslím si, že čtyři rozhodně nestačí. Co se týče Europolu, tady jsem taky překvapena. Mám pocit, ne, nemyslím si, že teroristy tedy zrovna odstraší, když Europol dostane o tři lidi navíc. A e, potom e, zase, jestli se má uskutečňovat to pětiprocentní snižování personálu, tak se zase sníží to, co se tady navýšilo. Já teda rozhodně nechápu, co mají zvládnout ty, kteří zase budou zrušeni, protože podle předpisu 2016 by se to mělo zrušeno. Eh, co tady hodlá komise udělat do roku 2016? Se tady docílit nějakého pokroku a jak na to nahlížejí členské státy? Co se týče politiky navracení, hm, Myslím si, že všechny členské, někte, hodně členských států, zejména ty nové členské státy, hlásí potíže eh, při provádění eh, skutečně Ehm, jasné politiky navracené, protože dotyčné země, kam mají být ehm, imigranti navraceny, jim vůbec neodpovídají. To znamená, pro menší státy tady není eh, dostatek možností. Má komise nějakým způsobem pomoci členským státům, protože to navracení má být prováděno řádně podle pravidel a proto bude zapotřebí většího kontaktu k těm zemím, do kterých mají být dotyční migranti navraceni. Děkuji, nyní Sylvie. Já se e, připojuji k, tomu, k těm otázkám, kteří kolegové již položili. E, chtěla jsem vyjádřit potěšení, anticipování vlastně otázek týkající se všech těch opatření. Chci se zeptat na určité detaily, pane generální řediteli, zejména otázka naléhavosti programu eh, na vracení. Jste hovořil o 25 milionech, jestli mé informace jsou správné, chci vědět, zda byste nám mohl poskytnout nějaké detaily, jakým způsobem jste k tomu této částce došli Eh, a eh, jakým způsobem se vybíraly eh, státy, do kterých, navracení, má, do kterých se má navracení dít. A za druhé, co se týče navýšení personálu, to snad má být hrazeno 33 miliony eur. Hmm, a tady mě zajímá taky otázka, jaké povahy tato pracovní místa mají být. dokážu si představit, že třeba nám nějaké detaily ještě unikly, takže děkuji předem za odpověď. Thanks, Sylvie. Um, next is, uh, King. Děkuji, nyní Kinga Gál. Děkuji. Pane Rite, já mám na vás také jednu otázku. Uh, já jsem zpravodajkou pro CEPOL, a uh, dostáváme se ke konci trialogu a začíná být jasné, že eh, CEPOL bude eh, v otázkách migrace ještě užitečnější, než je nyní a eh, plánuje se, že veškeré školicí aktivity bude organizovat právě CEPOL. Nemyslíte si, že tato agentura by také měla dostat vyšší finance? To si myslím, že by bylo důležité do budoucna. I kdyby to nemělo být v roce 2015, ale třeba 2016. Děkuji, Kingo. Nyní paní Björk. Děkuji. Já eh, bych pouze chtěla obecně eh, zauvažovat. Podle mého názoru po eh, katastrofách, jichž jsme byli svědky, nemohu jinak než být zklamaná. Protože kdybychom se soustředili na naše aktivity, tak bychom zabránili ztrátám životu. My ale nemáme žádnou rozpočtovou linii pro pátrání a záchranu. Místo toho máme Frontex. To není to tež a podle mě není správné porovnávat operace Frontexu a Tritonu s Mare Nostrum. Podle mého názoru je to nepřiměřené a zakrývá to skutečný vývoj evropských politik. Eh, pak si také myslím, že je trochu smutné, eh, že členské státy se zavázaly, že eh, budou zabraňovat ztrátám života na moři, ale nijak se to neprojevilo v rozpočtu. Místo toho se posiluje zpráva hranic, technologie dohledu, Frontex, školení pohraničníků a také externalizace evropských hranic a outsourcing, což je znepokojivé. Takže eh, zcela v rozporu s otázkami eh, mých kolegů bych chtěla říci, že zatím neexistuje žádná dohoda ohledně této eh, dalekosáhlé externalizace evropských hranic. A já pevně doufám, že v tomto rozpočtu se s tím pokračovat nebude. Mám dvě nebo tři otázky, které ještě nezazněly. Jedna z nich se týká navracení. To je problém, který nám působí velké starosti to, že otázka rychlého navracení se vrátila na stůl a že je posílena. To je podle mého názoru problematická část evropské politiky a nechtěli bychom, aby byla posílena také rozpočtově. Takže je tam někde tento aspekt? A e, dále bych se chtěla zeptat, jestli se nějaké evropské peníze využívají na e, velice nešťastně plánované evropské vojenské akce v libijských vodách. A pokud ano, tak e, jak přesně, se financuje, jak přesně by se financovala tato mise z evropských peněz? Děkuji. Já se omlouvám, já jsem nebyl nezdvořilý, když jsem mluvil během vašeho projevu. Já jsem si tady jenom ověřoval eh, některé ty rozpočtové položky ohledně rozšířené geografické působnosti a ohledně toho, co to vlastně znamená, co to je eh, rozšířená, rozšířené geografické území, co to znamená reálně. Eh, to je tedy moje otázka, omlouvám se. A posledním řečníkem je Mario Lauristin. Děkuji. Já bych chtěla eh, přesnější informace o financování eh, programu eh, ohledně přesídlování. Existuje nějaká indexace nebo které se týkají kvót, anebo členské státy vytvářejí vlastní návrhy na to, jak se ty peníze budou využívat a podle jakých zásad bude kontrolována efektivita těchto výdajů. Děkuji. Vzhledem k tomu, že je to tolik důležitých a detailních otázek, tak už bych to ukončil a nyní eh, bych dal slovo panu Ritemu, aby odpověděl. Thank you very much. Eh. Velice děkuji, Claude. Tak já se nejprve soustředím na tu otázku strojnásobení rozpočtu na ty dvě operace. Máme zde číslo 9 milionů. To se tady tak stále, o tom se stále hovoří. Ale pokud se podíváme na skutečný profil toho, jako, jaké peníze vynakládá Frontex, jaké jdou na Triton, tak eh, takže tak to vypadá tak, že každý měsíc je ta částka jiná, ta částka vynaložených peněz. Eh, souvisí to také třeba s tím, zda je letní sezóna nebo zimní sezóna, Není to vždy, takže jsou to zhruba měsíčně 3 miliony. Takže to musíme mít vždy na paměti. Ty částky se mění. Možná bych mohl říci, že zhruba je to tak 1 milion až 3 miliony měsíčně. To je jedna věc. Za druhé, využití prostředků. Není to tak, že bychom vyplatili 100 bude to asi tak zhruba 90%, eh, v některých případech to bude trochu méně. To je druhá věc. No a třetí věc. Musíme se zcela jistě ještě podívat na to, jak, jak se to opravdu využívá. Je to dost složité, když se zaměříte na podrobnosti v zásadě usilujeme o to, abychom se vlastně vrátili k tomu, co dělala operace Mare Nostrum. V zásadě jde o spolupráci také s italskými orgány. Pane předsedo, rozšiřujeme tuto spolupráci Triton. Bude zde také dohoda mezi Frontexem a mezi státy, jako je Itálie, mezi těmi hostitelskými státy. Budeme také ještě mobilizovat další prostředky. A hovoříme o tom, že se soustředíme na tu operační fázi, která vždy musí být také ale v souladu s právními limity fungování Frontexu operace vyhledávací a záchrané operace um, ukazují, že stále jsou zde lidé, kteří jsou v tísni na moři. Takže se chceme soustředit více na záchranu životů, než jak tomu bylo v minulosti. Myslím si, že to jsou ty hlavní prvky, mohu vám poskytnout i podrobnější informace, ale s těmito hlavními prvky lze říci, že dochází ke strojnásobení těchto operací. Také jsou zde některé členské státy, které ještě přispívají na tyto operace určitými prostředky. Například Spojené království je takovým příkladem. Takže celkově může, si můžeme říci, že mohu, můžeme být hrdí na to, co Evropa jaksi nabízí, že jsme zde přijali odpovědnost a jedná se opravdu o veliký takový politický posun této koncepce. No a ještě bych chtěla říct jenom tak na okraj, že si myslím, že v následujících měsících a snad již velice brzy proběhne i nová diskuse o ochraně, o ostraze hranic a o tom, co vlastně se tím nyní myslí v rámci té nové agendy. A mohu říci, že jak Evropská rada, tak Evropský parlament na konci dubna již alespoň v takových hrubých rysech vytvořili úplně takovou novou koncepci ostrahy hranic, než jaká zde byla do posud. Musíme si ještě jasně říci, že se plánuje operace CSDP, bezpečné mm, společnostní, eh, společné bezpečnostní politiky, ale to nebude placeno z prostředků na Frontex. Protože Frontex, tady je to, to je občanská aktivita nebo občanská kontrola, nebude to vojenská operace. Frontex eh, má tedy jak si Není zde tedy žádné křížené financování s operacemi společné bezpečnostní a obrané politiky. Ještě jasně musíme říci, že co se týče těch třetích zemí, tak opravdu těch 7 milionů je pouze kapka v moři. Ale Máme zde ty nové programy regionálního rozvoje a ochrany RDPP, ty bychom chtěli prosazovat e, i v té evropské agendě o migraci. Se hovoří o tom, že ty prostředky mají být reorientovány. Ehm, má se to týkat i rozvojových fondů, takže celkově byste mělo dojít k mobilizaci velkého prostředku velkého objemu prostředků. My zde hovoříme zatím pouze o takové omezené oblasti, kde už působíme. Tam by se mělo uvolnit letos asi 8 milionů a 7 milionů potom ještě na další konkrétní operace v rámci těch programů RDPP, programu regionálního rozvoje a ochrany. Pane Depre, vy jste opravdu udeřil hřebíček na hlavičku, upozornil jste na citlivé téma. Na stejnou věc se ptal i třeba paní Cepl nebo paní Holmajer. Ano, samozřejmě, my, my musíme působit pouze v rámci stávajícího rámce, co se týče těch, eh, toho počtu pracovních míst. Takže dojde opravdu k určitému vnitřnímu převodu těch pracovníků. Víme, že u agentur byla žádost o 1%, o 1% snížení, plus máme zde to 1%, které jde do toho eh, na ten, na ten seznam pracovníků, kteří mohou být vnitřně přerozděleni mezi agenturami, ten redeployment pool. Ještě uvidíte eh, návrh rozpočtu, o kterém bude hovořit eh, komise, bude to tedy rozpočet, o kterém se bude hovořit ve středu, rozpočet na rok 2016, takže i tam budou ještě speciální eh, témata, která se týkají právě těchto třech agentur na přípravu na rozpočet 2016. Paní Kinga Gál také na to upozornila, že v budoucnu je také důležité zdůraznit úlohu CEPOLu. Jakmile zde bude příslušná legislativa o CEPOLu, tak se na to budeme moci zaměřit. Ale teď jste vlastně bojujeme o prostředky, kterých je nedostatek. Dále, úřad EASO. V budoucnu zcela jistě tento úřad potřebuje posílit. Teď eh, spíš hovoříme o těch třech agenturách. Myslím si, že letos můžeme být spokojeni s tím, že tam budou ta čtyři nová pracovní místa. Pak je tam i otázka náboru pracovníků, protože není vždy lehké najít pracovníky pro EASO. Nesmíme zapomínat na to, že v celé řadě těchto operací Eh, my vlastně aktivujeme prostředky z členských států. Je to třeba příklad Frontextu, Frontexu. Není to jako Europol. Je tam, hm, jde o to, že chceme ještě z, z, získat další prostředky z členských států a tyto prostředky pak můžeme dát k dispozici Frontexu Jde o dobrou zprávu peněz, také o koordinaci. Já jsem takový dost opatrný, nechci, abychom žádali o příliš velký objem prostředků. Už jsem to vlastně vysvětloval, jakou máme tuto politiku mm, ohledně pracovních míst. Eh, také mohu odpovědět, že se jedná o pracovní místa na plný úvazek, ale některé ty pracovní místa se ještě tedy musí dořešit. Jedná se tam o to finanční řízení, o koordinaci. Co se týče přímo těch finančních částek, tak eh, ty naleznete v eh, rozpočtu na rok 2016. Pak tam, tak, pak tam snad rovněž přibydou místa na program přesedlování, na to jste se ptali. Hm, uvidíte, jak tam také využijeme těch dalších 50 milionů, které jsou navrhovány v této agendě, jak eh, využijeme tyto peníze navíc už v těch stávajících eh, programech. Snad rovněž zítra se dozvíte podrobnosti o tom programu přemysťování, ale to musíme počkat, až se o tom dohodne komise. Pane předsedo, já doufám, že se mi podařilo zodpovědět většinu dotazů, ale pokud někdo bude chtít, tak se mohu ještě s kolegy setkat bilaterálně. Děkuji, říká pan předseda. Kolegové, pokud máte doplňující do otázky, tak je prosím položte na schůzi koordinátorů. Se budeme muset ehm, snažit zjistit, zda budeme mít uh, dohodu a um, tato rozpočtová otázka je pro nás kritická, takže to bude probíhající debata a děkuji vám za tyto odpovědi. Je to klíčová otázka. My se i nadále budeme zaměřovat na důležité rozpočtové aspekty této věci. Nyní, kolegové, přejdeme k, k situaci ve Středomoří. Holist... The next um, two hour slot. Um, holistický přístup eh, k migraci. Mohu ehm, požádat jednotlivé řečníky, aby eh, se tady eh, posadili nahoru, abychom mohli začít. Vážení kolegové, minulý týden ehm, jste asi jste všichni zaznamenali prohlášení Rady a komise kontextu eh, dvouhodinové diskuze je to velmi důležité. Bylo tady mnoho zmínek ehm, klíčových aspektech některých ehm, záchranných operací. Pak, jsou, eh, pak tady padly také eh, odkazy na dlouhodobé příčiny a důsledky migrace a zoufalé snahy dostat se přes středozemní moře. Nyní zpravodajové budou konkrétně hovořit o některých těchto klíčových bodech eh, v přítomnosti některých eh, expertů. Především ta, se ta výměna názorů zaměří na strategii a spolupráci se třetími zeměmi, především v regionálním programu um, ochrany a jak tedy řešit příčiny migrace to, se, to bylo zjevné z diskusy v plénu, prohlášení mm, komise a rady a dále mm, e, zpráva hranice vízová politika, včetně role Frontexu a dalších relevantních agentur. Takže začneme e, s našimi spoluspravodaji paní Robertou Mecolo a Cecil Kienge a e, zaměříme se na tato témata. Především chci přivítat naše řečníky, abychom tedy um, abych je tedy nejprve prezentoval, Pedro Serrano, eh, ředitel pro krizovou reakci a koordinaci Evropské externí služby, to tedy bude poprvé, co se v tom, tomto kontextu vyjádří Evropská externí služba v tomto výboru. Um, v kontextu holistického přístupu k migraci. Takže vítejte, pane Seráno. Dále William Lacey Swing, generální ředitel Mezinárodní organizace pro migraci. Pak tady máme pana Miguela Angel Martinez, bývalý eh, ministr zahraniční Španělska, který přijal naše pozvání eh, v velice krátkom časovém lhůtě a ten přijde o něco později. A na závěr Steve Pierce je tady, ano, no. Také jsme očekávali profesora Steva Pierce, kterého mnozí z vás znáte, z, eh, který bohužel onemocněl, takže mezi námi, mezi nás nepřijde, což je smůla. To je tedy, to jsou všichni naši řečníci. Nejprve dám slovo zpravodajům, jako vždycky. A eh, chci jenom zopakovat, že toto je Eh, velice důležitá chvíle k tomuto, této výměně názoru, takže dám slovo Robertovi Mecola, paní, pak paní Kienge a aby eh, mohli prezentovat tady první část výměny názoru. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte mezi námi a my se setkáváme po té, co komise spustila novou strategii pro migraci, kterou chci přivítat a vyjádřit se k ní. Je dobré, že parlament a komise eh, synchronizují mm, kroky k mnoha návrhům mm, a také potřebě holistického přístupu, včetně externího aspektu celého problému. Migrace nelze řešit, když se Evropa eh, bude uzavírat a stavět vysoké zdi, abychom neviděli přes eh, hranice musíme zjistit bezpečí na moři a budoucnost pro ty lidi v Evropě. A to uděláme, ale také musíme si uvědomit, že externí a interní aspekty eh, se musí řešit jednotně. Jako politici máme povinnost se dívat dál než pětiletá tý mandát a hledat, eh, položit základy trvalého evropského přístupu, včetně eh, vztahů se třetími zeměmi a zeměmi původu, abychom řešili příčiny migrace a jaké nástroje máme na pomoc zemím eh, v subsaharské Africe a jak zajistit stabilní budoucnost. Jde o hm, takzvané push faktory, pokud není budoucnost v těchto zemích, lidé budou utíkat bez ohledu na riziko a více lidí bude umírat na poušti nebo na moři. EU musí znovu posoudit své vztahy se třetími zeměmi, musíme sledovat, jak se využívá rozvojová pomoc, zda se tedy využívá nejlepším možným způsobem. U rozbití těch pašeránských sítí je nutné, ale nesmí to být hlavním cílem externí dimenze. Jak, pokud se čínské státy nebudou schopny Eh, spustit eh, námořní eh, akci, tak jistě budou schopni se dohodnout i na řešení dalších aspektů migrace. Ehm, týká se to cílené pomoci, azylových kapacit ve třetích zemích, i partnerství na nejnižší úrovni na podporu vzdělání a školení. Je třeba řešit klíčové příčiny migrace dík pomoci budování kapacit. A tady je role externí služby klíčová. Já se těším na vaše názory, jakou roli můžete sehrát. Také podporuji vytvoření mm, lepších informačních kapacit mimo Unii. Poskytování informací o legálních cestách do EU potřebujeme lepší spolupráci ve výměných programech, rozvojových programech za účelem studia nebo profesního vzdělávání. To je malý krok, ale nutný. Musíme mm, zjistit, co je možné udělat pro ty lidi, než se nalodí na ty eh, nebezpečné eh, lodi. Nelze říci, že to je beznadějné a eh, sledovat Eh, stále poslouchat vyprávění migrantů, že pro ně není možné nic udělat, dokud se nedostanou do Evropy. Přístup Evropy se musí změnit. Um, nové usídlování je důležité. Eh, řeší se otázka eh, ubytování 20 tisíc lidí. Je to ale dost? Je to krok vpřed? Ano. Ale musí na to něco navazovat. Členské státy společně s EASO by měly určit kritéria, aby sídlování bylo efektivním nástrojem, které s pomocí členským státům zvyšovat kapacity přijímání a optimalizovat rychlou integraci e, osob. Nestačí jenom naložit lidi do letadla, musí existovat plán, jak e, mohou dále žít právní nástroje migrace, lepší koordinaci a řízení migračních toků. To jsou věci, které je třeba zvažovat. Nástroje jako humanitární víza, vzdělávací výzva, víza je, je třeba zvažovat. Naše zdroje nejsou neomezené, máme povinnost však zajistit, že tyto omezené zdroje se budou nejlépe využívat pro ty, kteří si zaslouží ochranu. Ti, kteří nemají nárok na ochranu, se musí být vráceni. Um, musíme um, zvažovat readmisní dohody se třetími státy, aby byly implementovány co nejdříve. Pevnost Evropa není odpověď, ale ani není odpovědí uh, zbavit se kontroly externích hranic. Mm, mm, text musí fungovat, ale nesmí to být na úkor humanitární pomoci, povinnosti chránit Eh, zachraňovat životy. Oba aspekty musí, eh, musí dostat zdroje, které potřebují. Co se týče EASO, mělo by se z toho, z toho stát silný partner členských zemí v koordinaci a podpoře konkrétních akcí, jako je usídlování, um, relokace, školení. My budeme nadále eh, žádat, aby ESO dělalo víc. EASO také mělo garantovat eh, společný dohled na aplikací nejlepších praxí v azylu v celé Unii. Já se velice těším na tyto diskuse a vím, že budeme schopni um, si z toho hodně odnést pro další postup. Děkuji. Repeat. Děkuji. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že eh, v prohlášení, eh, teda eh, prohlášení Rady a komise se hovořilo o posílení eh, hra, hraničních kontrol a dalších záležitostech a nyní dávám slovo Cecil Kienge, aby nám přiblížila tato témata více. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také za to, že jste přišel mezi nás v tak významný okamžik. V těchto posledních dnech máme, jsme urazili kus politické cesty, nalezl se společný přístup pro evropský fenomén. Mm, migrace je, musí být nahlížena celostně a v poslední době jsme se soustředili na krátkodobá nouzová opatření, ale řekli jsme, že Mm, tady musíme také chránit právo na ochranu lidského života. Musíme se za to zasazovat, i když statických, z taktických důvodů to jiní nechtějí dělat. Máme tady dlouhodobý návrh řešení a to by snad mohlo vést k radikální změně evropské migrační politiky. Potřebujeme skutečně dlouhodobé hledisko, nikoli v vojenské. Musíme se věnovat eh, příčinám migrace a tady eh, musí Evropská unie působit i na mezinárodním poli za spolupůsobnosti vnitrostátních mezinárodních organizací třetích států i nevládních organizací. Všichni se musí pustit do hledání a provádění společné migrační politiky. Je třeba využít veškeré disponibilní nástroje vnitřní i zahraniční politiky. Musíme také naši rozvojovou politiku soustředit na aktuální řešení pro potírání chudoby, nejistoty a pro následování. To jsou vlastně ty hlavní příčiny nelegální migrace. Jak řečeno, epicentrum se nachází jinak. My eh, jsme konfrontováni jenom s důsledky, ale to je vlastně poslední část hm, eh, tohoto celého řetězu. Eh, musíme se soustředit tedy na tyto důsledky, které se dotýkají vám. K čemu se došlo na evropské úrovni je snažit se potírat společně tento fenomén a máme tady ochranné programy nového tedy přesidlování a navracení. A pakliže se podíváme na obsah těchto programů, a podíváme-li se na migrační politiku ze střednědobého, dlouhodobého hlediska na základě zásady solidarity, mohli bychom docílit úspěchu. Nelze však zapomenout na to, že 85 uprchlíků žije na jihu tohoto světa. A v Evropě a ve třetích státech existuje jenom 14, jenom 14 všech uznaných azylantů. To znamená, že většina toho problému není řešitelná a pak, když tady Evropa nepůjde příkladem, nezvládne jednotlivý členský stát vyrovnat se s tímto fenomenem. A na závěr bych si ráda dovolila položit otázku v souvislosti s tímto tématem nového osidlování, přesidlování. A teď mám otázku Pracujeme na tomto tématu a samozřejmě se předkládají návrhy. Uprchlíci z Eritreji eh, se často uznávají, ale eh, to se týká obyvatel z daleko více zemí. Musíme skutečně tuto problematiku nazírat celostně. thank you very much, um, to both of you for... Děkuji vám oběma za tento úvod. Nejprve dám slovo panu Seránovi z Evropské služby pro vnější činnost. Je to poprvé, kdy ESVČ eh, e bude hovořit k našemu výboru, zejména v kontextu prohlášení komise a rady ohledně toho, co se děje ve Středomoří. Tady má ESVČ eh, e důležitou a komplexní roli a zejména eh, bych chtěl zdůraznit, že byste měl pohovořit nejen o tom, co se děje ve Středomoří, ale také o vaší konkrétní roli a možná eh, také o objasnit, co přesně děláte místo, abyste hovořil o tom širším kontextu. Zejména tedy prosím se zmiňte o tom, co se bude dít ohledně Libie ale také o jednotlivých partnerstvích s dalšími zeměmi. To bych byl vděčný. Děkuji, je pro mě ctí e, tu dnes být společně s panem Swingem a dalšími váženými hosty. E, velice děkuji panelistům za připravené prezentace. E, vy jste říkali, že Evropský parlament je v souladu s komisí, ale zároveň bych chtěl říci, že je v souladu s ESVČ. My vnímáme vnější dimenzi této agendy velice podobně jako vy. Je zapotřebí spolupracovat s třetími zeměmi, jestliže chceme se utkat s těmito výzvami správně. Je zapotřebí eh, organizovat migrační toky a také se vypořádat s prvotními příčinami. A ESVČ e, je e, připravená přijmout tuto zodpovědnost na svá bedra. E, zároveň se také zmínili, že je zapotřebí holistický nebo všeobecný přístup a my to vidíme úplně stejně z hlediska ESVČ. Jednou z výhod práce v našich nejbližších týdnech je, že naše akce už bude stavět na velice husté pavučině rám, rámcových smluv o bilaterální a multilaterální spolupráci, které jsou podpořeny i finančními obálkami, diplomatickými nástroji a humanitárním úsilím. My e, tomu dáváme ale novou naléhavost. Situace ve Středomoří je velice dramatická, tlak na některé členské státy je velký a mnoho tisíců lidí umírá, e, což velice jasně řekla Evropská rada, že musí přestat a že to nelze nadále tolerovat. Je také pravda, že konflikty, které posilují tuto krizi, se odehrávají velice blízko hranic Evropské unie a i nad rámec migrace jako takové mají další dopad na eh, bezpečnost Evropské unie a je třeba je urgentně řešit. V dnešní prezentaci eh, budu reagovat na to, co jste říkal, eh, pane předsedo. Rozdělím to na čtyři hlavní kapitoly. Jedna se bude týkat sousedství a toho, co děláme v oblasti jižního sousedství. Dále tam bude regionální a kontinentální rámec spolupráce, jak stabilizovat křehké destabilní země Eh, takže to je schéma, které bych navrhl. Chtěl bych vás ujistit, že ESVČ eh, je připravena ujmout se koordinační role eh, a to jak interně uvnitř Evropské unie, tak externě v rámci této agendy. Důležitý prvek, o který žádala Evropská rada, je cestovní mapa, kterou jsme rychle vypracovali, respektive kterou vypracovala komise, předsednictví a ESVČ a ta nás bude provázet naší prací. Jak už jsem říkal, je to všeobecný přístup, který má mnoho různých větví a je zapotřebí se postarat o to, aby všechny šly stejným směrem. Už nyní se implementuje jeden velice horizontální krok a tím je posílení dialogu s klíčovými zeměmi. Identif- a identifikace zemí kam budeme vysílat styčné důstojníky pro migraci. Tím se tedy nyní zabýváme a teď bych chtěl hovořit o politice sousedství. A chtěl bych zdůraznit, že migrace je jedním z pilířů politiky sousedství a také Unie pro středomoří. A hlavními nástroji politiky sousedství jsou dialogy o migraci, mobilitě a bezpečnosti, e, partnerství mobility a potom taková kombinace obojího, to je usnadňování víz a e, další dohody, což samozřejmě je doprovázeno finanční podporou e, Evropské unie. Pokud jde o e, migraci a mobilitu, tak e, to je součástí konzultací, které probíhají v rámci přeskumu evropské politiky sousedství a e, diskutuje se také o možnostech rozšířit mobilitu O tom se nyní hovoří v kontextu toho přeskumu a také se hovoří o potřebě e, zabývat se sousedy našich sousedů, kteří jsou také velice relevantní pro prvotní příčiny migrace. V současnosti Evropská unie má partnerství o mobilitě s Marokem, Tuniskem a Jordánskem a vede e, dialog s Libanonem. Zahájila také diskuse s Egyptem o možnosti dialogu o migraci, mobilitě a bezpečnosti. Eh, vyjednávání o usnadňování víz a zpětného připouštění je komplikované a je potřeba vyváženého přístupu. Zatím se jedná pouze s Marokem, přestože máme mandát pro vyjednávání s Tuniskem který už byl dokončen. My se nyní zabýváme všemi těmito zeměmi. Eh, vy sledujete aktivity komisaře Avramopulose, bude to velice důležitým prvkem naší práce. Eh, dále, to už nesouvisí se sousedstvím, ale eh, klíčové země identifikované eh, v závěrech Evropské rady, to je jednak Turecko, které má s námi rozšířenou úroveň spolupráce. Tady máme dohodu o navracení, která vstoupila v platnost v říjnu 2014 a zároveň vedeme dialog o liberalizaci víz, abychom se mohli přesunout směrem k bezvízovému cestování a je zapotřebí zdůraznit, že Turecko hraje velice strategickou roli v problematickém regionu a platí za to velice draze, protože v současnosti hostí 1,7 milionů uprchlíků ze Syrie. S Tureckem tedy v nadcházejících měsících eh, budeme vést dialog, který bude vysoko v pořadí priorit ESVČ. Eh, další eh, pomoc Turecku prostřednictvím svěřeneckých fondů pro Syrii je také předmětem diskuzí, abychom jim ulehčili od té zátěže uprchlíků a také Eh, se připravuje vyslání styčného důstojníka do naší delegace v Ankaře. Dále kontinentální a regionální rámce spolupráce v oblasti mobility a migrace ve Středomoří a v Africe. Tady bych chtěl zdůraznit, že ten nejširší rámec skýtá dialog o migraci a mobilitě mezi EU a Afrikou, což je výsledek Evropsko-afrického samitu. Jehož produktem byla velice důležitá politická deklarace a akční plán. To bylo e, v dubnu 2014 a jsou tam pokryty všechny e, aspekty e, balíčku migrace. Důležité je také začlenění financování pro, to, pro tento dialog. Potom na té operačnější úrovni máme tu dva procesy. Rabatský proces a chartumský proces. Rabatský proces byl zahájen v Rabatu v roce 2006 a združuje 55 evropských a afrických zemí, většinou ze střední, západní a severní Afriky a dále se ho účastní ECOWAS a e, Evropská komise a samozřejmě všechny členské státy. Nejnovějším vývojem je Římská deklarace a program z listopadu 2014, který má dvě hlavní priority. Je to vazba mezi migrací a rozvojem a boj proti nepravidelné migraci a souvisejícím trestným činům. E, řídící vývoj Výbor se sejde eh, letos v červnu a bude se zabývat financováním programů a projektů, které byly identifikovány eh, v rámci mnoha instrumentů Evropské unie, jako je ECI, EDF eh, e a ENI. E nyní identifikujeme vlajkové projekty, a konzolidujeme projekty, které už se osvědčily, jako je Atlantická síť Seahorse, která umožňuje výměnu informací, která zabraňuje e, nepravidelné migraci a přeshraničním zločinům. Chartumský proces je mnohem novější, a pokrývá oblast spolupráce eh, evropských členských států eh, s eh, oblastí afrického rohu. Účastní se také Africká unie, komise a ESVČ. Proces byl zahájen loni v listopadu v Římě. A první schůze řídícího výboru se konala v Dubnu bylo předloženo několik návrhů projektů a v této první fázi eh, hlavním eh, předmětem zájmu je eh, obchod s lidmi a pašování a další projekty jsou například posílení spolupráce na migrační trase z afrického rohu do Evropy. To je práce, která bude pokračovat. Pak je ještě další proces, budapeštský proces, ten je ale méně relevantní pro tuto krizi, ten se týká spíše východní Evropy a Asie. To je hodně procesů, říká předseda. Já nejsem, já nechci být nějak neomalený, ale my máme e, omezený čas, takže já bych vás prosil, abyste se opravdu soustředil já, já, to, já to mám i v poznámkách, to není jenom moje iniciativa. Já bych vás chtěl poprosit, abyste se soustředil e, na téma, protože poslanci vás nebudou šetřit a tím tématem je holistický přístup k migraci. Pokud jde o e, prohlášení komise a rady z minulého týdne, e, tak tady e, je určitá role ESVČ v partnerství a budou vám pokládány obtížné otázky ohledně toho, Eh, jak si komise a rada vzájemně výjdou vstříc a jak budou řešit, teď mi odpustíte prosím eh, ty volné asociace, ale eh, jak budou řešit složité otázky toho, jak postupovat proti pašerákům lidí a tak dále. Já se omlouvám, že jsem tak pedantský, ale to jsou opravdu komplikované otázky ohledně těch partnerství. Partnerství mohou být teoretická. My o tom mluvíme do nekonečna, ale teď jsme v situaci, kdy se láme chleba, kdy musí musíme vědět, co to znamená v konfliktních zónách, co to znamená v Syrii. Takže eh, jak ESVČ vnímá situaci v Libii a v Syrii? To je eh, základní otázka. To jsou ty tvrdé otázky, které nám budou pokládat občané. Já to nemyslím nějak politicky. Všichni se nás budou ptát, eh, co to vlastně znamená a jaký je pohled Evropské unie. Takže prosím, klidně si zmiňte jeden, dva procesy, ale hlavně řekněte, co to znamená z hlediska ESVČ. To jsou totiž otázky, které nás v našem výboru opravdu zajímaví. Tak prosím, eh, pokračujte. Dobře, tak eh, ne, no já vás nechci nijak zastrašovat, ale prosím, kdybyste mohl hovořit k tomu tématu, které nás zajímá. Ano, Zcela jistě jde o to, že tyto konflikty jsou zásadní věcí, takže ale zase ode mě nemůžete očekávat, že se budu navrhovat nějaké e, zázračné řešení. Ne, ne, ne, já jsem jenom chtěla, abyste prostě pohovořil o těchto věcech z pohledu SVČ. Ano, musíme zde spojit tři prvky. Za prvé politický proces. Možná mi dovolte přece jenom Eh, trošku pohovořit o takové té vizi toho konfliktu. Trošku to řeknu tedy jen tak eh, bez přípravy, ale opět tedy budu hovořit možná o tom procesu. Vy jste to nechtěl. Ne, ne, ne, jen mluvte klidně, říká pan předseda. Dobře, takže jednu věc, kterou musíme mít na paměti. Jde o to, že zde je určitý rozvoj těchto konfliktů. Eh, vidíme, jak třeba syrský konflikt se rozšířil do Iráku, částečně do Jemenu. Vidíme zde, že jsou zde regionální problémy na středním východu a tyto problémy se pak přelévají i do středomoří a mají negativní dopad i na krizi v Libii. Také dochází k určité nákaze směrem do Somálska, takže jsou zde další toky, třeba i z toho Somálska, čili Dochází tam k určitému boji o moc v těchto regionech. Je otázkou, jak, k jakému nastolení síly tam pak dojde. Dále je tam i náboženský konflikt. Takže je to celá směsice různých faktorů, které musíme čelit. Ano, my, my toto všechno víme, říká pan předseda. Já chci říci, že v tom sdělení komise byla řeč i o úloze ESVČ. Hovořila o tom paní Mogherini, my podporujeme to, co ona říká. Já se chci zeptat, jak, jaká je tedy úloha ESVČ v rámci této nové agendy, jaké tam jsou ty obtížné body. Tak třeba to převaděčství nebo obchodování s lidmi, jak konkrétně tam budete postupovat, jak to bude s těmi partnerstvími se zeměmi, kde třeba probíhá občanská válka nebo kde jsou velké konflikty a přitom z těch zemí jsou zde stále velké toky migrantů. Mm, Předchůdkně hovořila o tom partnerství těch zemí, ale jak je to s těmi zeměmi, kde je velice nejistá situace. Také zde pak třeba hovoříme o tom přesedlování Syřanů do zemí Evropské unie. Jak se na to dívá ESVČ? Minulý týden nám bylo řečeno, a teď nechci vůbec říkat slovo kvóty, protože o kvótách se tam nehovořilo, ale mluvilo se o tom, takže nás zajímá pohled ESVČ, protože se hovoří o tom partnerství. Víme, co se děje v Sýrii, v Libii, ale nevíme, jak se na to dívá ESVČ. Možná by nás zajímal váš pohled, podrobnější pohled. Ano. To, co děláme, se liší země od země. Zmínil jste Syrii, tam je to asi nejsložitější. Mohu říct si, co děláme třeba v Syrii, ale vy mi asi řeknete, že už to víte. Ne, nás, nás zajímá, jak se díváte vy, jaká je vaše, váš pohled na, tuto, na tu strategii komise, jak, je, jak se díváte na to, co říká paní Mogherini. V Sýrii usilujeme o konsolidaci politického procesu. A opět to asi nechcete zrovna ode mě slyšet. Takže usilujeme o konsolidaci politického procesu. A chceme, aby v Sýrii vznikla nezávislá administrativa, která nebude na někom závislá, aby tam potom mohla vzniknout vláda, zpráva. Posilujeme také i um, uprchlíky v této zemi, vnitřně vysílené osoby v této zemi. Máme tam humanitární podporu těchto přesídlených osob. Usilujeme i o snížení negativních dopadů radikalizace v Syrii. Samozřejmě, jak už jsem říkal, konflikt v Syrii neprobíhá izolovaně. Je to součástí širšího regionálního konfliktu. Je důležité zapojit tam klíčové hráče, Saudskou Arábii. Je tam spíše takové diplomatické úsilí tím spíš, eh, nebo to, co ESVČ dělá, tak to je spíše na té straně diplomacie. Chceme zapojit Saudskou Arábii, Irán, Turecko. Evropská unie usiluje v té diplomatické cestě třeba i o podporu jednání eh, o uranu v rámci Iránu. To je také součástí Eh, toho celkového mírového procesu. Hovořil jste o boji s organizovaným zločinem. Ano, všichni samozřejmě víme, že jedním z návrhů Evropské rady bylo také eh, aktualizovat nebo hm, aktivizovat společnou bezpečnou a obranou politiku pro tuto oblast. Chceme podporovat všechny země v tomto regionu a chceme spolupracovat s těmito zeměmi. Ta práce stále pokračuje. Já jsem rád, že kladete celou řadu konkrétních eh, otázek, ale zatím probíhá spíše tedy plánování. Také jste třeba příprava speciálního nové rezoluce Rady bezpečnosti v New Yorku to všechno je součástí tohoto úsilí. Pak pokud tam jsou nějaké konkrétní mm, akce, tak za to není úplně tak odpovědná ESVČ. Třeba je tam spolupráce s nějakými místními agenturami pro bezpečnost. My, my jsme opravdu spíše eh, v součástí takového širšího procesu. Snažíme se eh, také řešit třeba ty takzvané push faktory, eh, které vyhánějí lidi ze zemí jejich původu. Ano, ano. Já vás jenom poprosím, abyste nehovořil ani tak ke mně, jako tady k celému našemu výboru. Já vím, že jste součástí, že jste diplomatickou uh, diplomatickým orgánem, že máte diplomatickou úlohu. A chci říci, že náš výbor eh, toho hodně ví o této oblasti. Víme také samozřejmě o tom, jak působí Evropská služba pro vnější činnost. Já vás vůbec nechci eh, nějak jste eh, znervozňovat, ale já chci říci třeba konkrétně Libie a Syrie z obou zemí odchází lidé, kteří se přes Středomoří snaží dostat do Evropy. Také se hodně hovoří třeba o obchodování s lidmi. Paní Mogherini minulý týden učinila několik prohlášení. Takže mohl byste se jako zástupce ESVČ vyjádřit k některým těmto konkrétním věcem, k některým nezodpovědným otázkám, co rada konkrétně chce učinit. Třeba paní Mecela hovořila o těch partnerstvích. Známe kontext, ve kterém pracuje ESVČ i IOM, ale teď ta situace je naléhavá. Musíme urgentně řešit tyto věci, otázku převaděčů a tak dále. A myslím si, že se o to zajímá i celá řada členských států. Chtěli bychom říci co třeba se konkrétně bude s těmi eh, zadrženými plavidly, jak, to jsou opravdu takové praktické dotazy nebo technické dotazy. Já se omlouvám, že, že vás, že, že zasahuji do vašeho, ehm, do vaší prezentace, ale chtěl bych říci, že na, k těmto bodům bychom se rádi dostali a rádi bychom tam vás dostali, abyste o tom hovořil. Já se opravdu velice omlouvám, že stále neodpovídám na to, co ode mě asi očekáváte. Celá řada otázek, které se týkají na operace ve Středomoří, to znamená ta nová operace EU na format, ta se teprve všechno připravuje a ty konkrétní věci ještě budou projednávány s partnery ty věci, které bych vám mohl říct, ty už jste asi slyšeli. To znamená, ta operace musí být v souladu s mezinárodním právem, musíme respektovat práva všech, to znamená zejména těch migrantů a lidí, kteří se chtějí ucházet o azyl. Samozřejmě také musíme eh, plnit i tu povinnost, která se týká eh, té bezpečné země. Ano, ano, my samozřejmě víme, že nechcete porušovat mezinárodní právo. No, tak já nevím. Já už vás nechci více nějak tady znervozňovat nebo zasahovat do vaší prezentace, takže prosím pokračujte s těmi hlavními body. Dobře, tak ještě bych se chtěl věnovat té druhé důležité operaci, nebo těm dalším operacím SBOP, ale u těch a už asi taky všechno víte. No, ne, ne, ne, prostě řekněte, co chcete ještě říct, už vám nebudu do toho zasahovat, říká pan předseda. Já mám úlohu takovou spíše koordinační. A asi víte, když někdo něco koordinuje, tak tedy má, určit, má to určité silné strany, určité slabé strany. Uh, My zde hovoříme o krizi ve Středomoří. To je klíčovým bodem naší dnešní diskuse. Tak pokud byste se na to mohl soustředit. Ano. Mm, my se snažíme reagovat na politické procesy, které probíhají v těchto zemích. Ty politické procesy jsou velice složité. Já vím, že to také víte. Snažíme se zároveň podporovat i země, které jsou v jakési té druhé řadě, třeba Mali, Niger. V těchto zemích se také snažíme posílit bezpečnostní situaci. To je také třeba takový přímý příspěvek. Jedním z výsledků Evropské rady bylo třeba rozhodnutí posílit situaci v Mali, možná eh, třeba ochrana hranic, mm, tam, tam také odsud odchází lidé. Společně s IOM chceme například zřídit speciální koordinační středisko v Nigeru, abychom měli více informací, abychom pak mohli podporovat třeba tu otázku přesídlování. To je takový pilotní projekt, jsme v tom poměrně ambiciozní, uvidíme, jak se ten projekt vyvine. Také pak je zde třeba komplexní přístup eh, na, ve východní Africe. Víme, že velký počet uprchlíků pochází z Eritreji, ze Somálska, ze Sudánu. To je také velkou výzvou. Hmm, chceme například pod, podporovat vznik státu v Somálsku. Chceme podporovat vznik eh, speciálních eh, bezpečnostních ozbrojených sil. Máme se třeba operaci EUCAP. Chceme rovněž posílit eh, námořní kapacity těchto zemí. Takže to jsou takové další věci, kterým se věnujeme. Další naše závazky nebo naše aktivity jsou v těch politických procesech. Pan Bernardino de Leon, s ním jsme také ve styku. Hmm. Doufáme, že v určité chvíli dojde k dohodě v Libii a pak chceme hned eh, být připraveni, abychom podpořili tu vzniklou vládu národní jednoty, aby tam byla zajištěna základní bezpečnost. Zatím je to všechno takové předběžné. Je to takové no, obezřetné, zatím hmm, prozatímní plánování. Co se týče operace EU tak teď teprve došlo k rozhodnutí. Samozřejmě, že tam musí být jasná pravidla toho, jak to bude fungovat, kde to bude aktivní, kde budou tedy třeba lidé, kteří budou zachráněni na moři, eh, kde budou, eh, kde se vylodí to jsou ale konkrétní otázky, na které však nejsou zatím žádné konkrétní odpovědi. Teprve o tom budou hovořit členské státy a musí se na tom dohodnout. Ale pak tam bude rozhodnutí, třeba to rozhodnutí, co budeme dělat s těmi zadrženými převaděči. Tak to taky zatím ještě není rozhodnuto. Víme, že tam je třeba určité rozhodnutí, které se týkalo té operace u Somálska, ale zatím zde ještě nejsou odpovědi, protože zatím se o nich ještě neroz, na, o těch otázkách se ještě nerozhodlo. Mohou zde být různé názory, samozřejmě velice rád si vyslechnu třeba i vaše názory, ale zatím ještě k rozhodnutí nedošlo. A musí to být eh, také koordinace mezi Frontexem a mezi námořními operacemi Zatím je to všechno ještě v přípravě, já se omlouvám, ale více informací vám zatím neposkytnu. A myslím si, že už jsem zde tedy mluvil dlouho, ale rád odpovím i případné dotazy. Ano, děkuji, jsem si, že tato diskuse ještě bude pokračovat s, dalšími dotazy. Nyní pan Lacey Swing, generální ředitel Mezinárodní organizace pro migraci, která se velkým způsobem mm, účastní tohoto procesu. Jsme velice rádi, že jste mezi námi. Máte slovo. <clears throat> Pane předsedo, ministře, vaše excelence, vážení um, poslanci, je mi ctí, že eh, s vámi mohu vyměňovat názory eh, k komplexní migrační politice, kterou všichni potřebujeme. Eh, já chci říci, že my vítáme novou evropskou agendu k migraci, což je um, dobrý první krok na dlouhé cestě. My především vítáme velkou prioritu, kterou Evropská unie nyní věnuje záchraně životů, což je postoj, který jsme dlouho prosazovali, protože když zachraňujete životy, tak je mnoho eh, alternativ mezi rozumnými lidmi. My máme dlouhodobý eh, závazek eh, migrační politice a náš přístup byl eh, vždy, že migrace je nevyhnutelná, demografické a další faktory a je nutné, pokud máme mít k dispozici hm, zkušenosti, schopnosti, pracovní místa, mm, prosperující ekonomiku. Tak do poloviny století bude potřeba asi e, půl milionu pracovníků. Takže je jasné, že migrace je také žádoucí, pokud budeme mít správné politiky. A e, tady mám na mysli humánní, zodpovědné politiky, Eh, na závěr chci promluvit o některých paradoxech, se kterými musíme pracovat, které se těžko řeší, ale musíme se jimi zabývat. Musíme jasně říci, že nemluvíme o pouze o evropském fenoménu, je to globální otázka. V pátek pojedu do Bangkoku na regionální summit který se týká migrantů v Bengalském a Nemeckém moři, eh, co je možné udělat pro záchranu životů a pomoci jim nalézt lepší život. Já bych řekl na úvod, že migrace není problém k řešení, je to realita, kterou je třeba řídit. Pokud to nebudeme řídit, tak to ono, ona bude řídit nás. Tady chci říct si tři věci. Za prvé, um, středomoří v, v bouři. V globálním kontextu mm, více lidí je v pohybu dříve eh, než kdykoliv v historii. Mezi nimi jsou bezprecedentní e, míra nucené migrace. Podle statistik UNHCR je to více než 50 milionů, což je největší počet od druhé světové války. Od druhé světové války je to tedy bezprecedentní e, situace katastrofálních e, konfliktů, humanitárních krizí v Africe, v Ázii a mezi tím není tedy příliš mnoho světlých míst. A co je ještě důležitější, neexistují um, efektivní politické procesy nebo aktivní jednání, která by nám dávala naději, že se najde ve střednědobé eh, a krátkodobé řešení. Já mohu jenom doufat a modlit se a doufám, že tedy eh, se nakonec mílím, ale my máme bezprecedentní sentiment proti migraci. A pokud s tím něco neuděláme, tak situace se ještě zhorší a pak máme klesající důvěru veřejnosti v naši schopnost jako mezinárodní organizace a vlády eh, řídit migraci rozumným způsobem. A na závěr, tady není eh, leadership, je tady nedostatek politické odvahy. Eroze eh, mezinárodní morální autority, včetně porušování eh, mezinárodního humanitárního práva. Takže to je skutečně bouře, ale to jsem optimista. Toto je tedy kontext, v jakém se nachází Středomoří. Pokud máme hledat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé řešení tomu prvnímu bodu chci říci, že faktory, které způsobují migraci, jsou takové, že eh, hromadná migrace zůstane velkým trendem v tomto století. Já už budu dávno, nebudu dávno mezi živými, takže se moje teze nemůžu, nemůžu tedy vidět potvrzení své teze, ale eh, když se podíváme na demografii, stárnoucí sever, potřeba obsadit pracovní místa, mladý jich, s eh, vytvářením pracovních míst, takže ty push faktory budou stejně eh, silné jako pull faktory, proto musíme eh, podporovat mm, věci jako Mare Nostrum, protože tam zachránilo 200 tisíc lidí od katastrofy z roce 2013 do listopadu minulého roku. A protože mm, od ledna mm, tisíce migrantů zahynuli, když nebylo Mare Nostrum, tak to tedy Ehm, mm, zodpovídá tu otázku, zda to byl pull faktor. Takže myslím, že tato otázka je velmi důležitá. Kromě toho máme digitální revoluci. Více než třetina světa je připojena na internet. To znamená, že informace jsou okamžitě k dispozici. Máme technologie, které zkracují vzdálenosti. Máme další faktory, včetně poptávky po pracovních síle disparita mezi jihem, severem, socioekonomické který Další eh, tedy podbod je, a teď se dostávám k druhé otázce, to je, jak to budeme řešit. Myslím, že máme eh, nástroje, jak spolupracovat s Evropskou unii. My oceňujeme strategický rámec. My jsme poskytli naše um, připomínky po tragédii z Lampedusa z říjnu 2013. Když vidíte ty rakve na e, bílé rakve na pláži Lampedusa, tak to skutečně um, zdůrazňuje tu potřebu zachraňovat životy. My jsme psali různá memoranda, na, e, která e, v podstatě jsou cestovní mapou, jak postupovat dál. My chceme pomoci. Máme globální stopu, myslíme si, že je, při, je možnost, jak vám jak tomu přispět. Ty prvky reakce mají e, plnit následující cíle. Chránit, zachraňovat životy, respektovat práva migrantů, řešit e, příčiny, faktory migrace, nelegální migrace, podpora bezpečné, e, důstojné mobility osob, více legálních migra- eh, cest migrace, kvóty, které jsou chválihodné, ale skromné. Je třeba to rozšířit. Vím, že už to samo o sobě vyvolává kontravence. Ale je to krok správným směrem. Musí to ale eh, zajít dál. Máme 16,7 milionů uprchlíků 3 um, miliony vyhnanců. Um, mimochodem v Syrii je dvakrát tolik jak se interních vyhnanců než eh, zahraničních uprhlíků. Musíme eh, se zabývat organizací zprávou eh, hranic. Nemyslím, že sousede nebo šest sousedů Syrie nebo Libie vůbec dostali nějaké uznání za to, co pro ty lidi udělali. Oni nechali otevřené hranice s velkými náklady. Jordánsko má milion minimálně a nás děsí 200 tisíc, kteří přišli na sever. Na, do populace 550 milionů. Libanon má méně než 5 milionů a podporuje více než milion uprchlíků. Takže eh, ochrana hranic to musí zohledňovat. Hranice musí být humánní. Um, jsou eh, sezónní víza, e, migrace, krátkodobé přijímání, relokace, celá řada dalších věcí. To nebudu zacházet do detailu, to znáte. To jsou vlastně nápady, cestovní mapu, která by nám mohla pomoh- měla pomoci to dělat lépe než v minulosti. Partnerství, rozvojové partnerství, to eh, již o tom mluvil pan Seráno, dialog, veškerý dialog vede Evropská unie v současnosti. Abych nehovořil příliš dlouho, tak zmíním asi tu nejdůležitější otázku. Eh, jsou tři takové výzvy, které jsou filo, trošku filozofické, ale také praktické. Pokud je nevyřešíme, tak pravděpodobně selžeme v dlouhodobé, z dlouhodobého hlediska. Za prvé, musíme najít způsob, jak změnit to um, základní narrativ o migraci. To je skutečně toxické v tuto chvíli. Já mohu říct, jako člověk, jehož se mě byla Um, vybudována díky úsilí migrantů. Že historie, eh, historicky migrace je pozitivní. To musíme říkat, to je vyváženější. Nikdo neříká, že migranti jsou andělé, ale to neříkáte ani o svých spoluobčanech. Musíme se zabývat tím toxickým um, narrativem, který musí být vyváženější, musí ukazovat, že Migrace byla užitečná v době rozvoje a migrace a rozvoj spolu souvisí. Aby to bylo možné, mm, tak eh, musíme opustit stereotypy. To, že eh, přinášejí nemoci, berou pracovní místa, jsou to zločinci, teď je tady Charlie Hebdo, takže teroristé. Teroristé nejezdí na těch uh, přeplněných lodích, ty mají jiné cesty, pravděpodobně v business class. Ehm, my musíme tedy na tomto pracovat, abychom se zbavili té nebezpečné metodologie a stigmatů, které eh, úpívají na migraci. Druhá výzva, ještě eh, možná důležitější, ale souvisí s tím, je naučit se eh, řídit diverzitu. Já nevidím, jak, když vidíme ty demografické faktory, jak tedy bude možné Ehm, toto ehm, zvládat bez toho, nebo vzhledem k tomu, že se vlastně národní stát z 19. století stále více mění, společnosti se stále mění, jsou multietnické, multikulturní, multináboženské a budou muset takové být, pokud mají eh, dostat cílům současnosti. A tady bude potřeba hodně politické odvahy a hodně investic, veřejné investice, vzdělání veřejnosti, zvyšování povědomí. Jak tedy se řeší migrace? Kdo jsou ti lidé? A abychom tu debatu posunuli od diskusí o identitě k diskusím o hodnotách. Eh, Mufa, eh, který vyhrál čtyři zlaté medaile, Eh, je Brit, nikoli Somálec. Oni Nevypadí, nevypadají jako my, ale eh, nemluví jako my, ale mají stejné hodnoty jako my. Třetí, to s tím souvisí a to se nám asi nikdy úplně nepodaří, a to je eh, vlastně hledání řešení paradoxu nebo hádanky národní suverenita versus práva a svobody jednotlivce. Paradox mezinárodní bezpečnosti a osobní bezpečnosti lidí. A pokud tímto mohu uzavřít, toto je směr, kterým jdeme. Eh, pozitivním, dívám se na to v pozitivním světle, jsme vděční eh, za to, co udělá Evropská komise v této věci. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale je to dobrý začátek. My chceme eh, vás podpořit společně s dalšími partnery. Děkuji za tento příspěvek. A nyní si vezme slovo pan Martinos, bývalý ministr zahraničí či Španělska. Eh, vítejte a jsme rádi, že se můžete s námi podělit o své celoživotní zkušenosti v této oblasti. Prosím. Máte slovo mm, na 10 minut, protože kolegové chtějí položit otázky a jak řekl pan Leslie Swings, to bude to nejzajímavější této diskusi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím hovořit co nejstručněji. Je mi ctí a privilegiem, že mohu být znovu v Evropském parlamentu. E, I poté, co jsem e, odstoupil z funkce e, ministra zahraničí Španělska, tak jsem rád, že jsem znovu v Evropské instituci. A e, právě proto jsem okamžitě sou, souhlasil, že se účastním tohoto panelu. Podle mého názoru všichni e, Evropané si musí vyměňovat zkušenosti a e, odpovědnost. A španělská vláda, tedy předchozí španělská vláda, se musela potýkat s podobnými, možná ne tak dramatickými příklady ilegální migrace v letech 2006 až 2010. A já jsem byl šéfem španělské diplomacie a jako takový jsem se snažil řešit problémy a hledat způsoby, jak překonat tyto závažné obtíže. Takže e, na poslední chvíli e, e, i když jsem se dnes vzbudil v pět hodin v Londýně a musel, musel si brát taxík, potom jet vlakem, abych se sem dostal, tak jsem to rád udělal a jsem velice šťastný, že tu mohu být. Nejprve bych chtěl pogratulovat a poděkovat vysoké představitelce a jejímu týmu, protože podle mého názoru konečně se jim povedlo vytvořit novou migrační politiku a dostat ji na samotný vrchol žebříčku politických priorit. Chtěl bych také poděkovat oběma spoluspravodajkám, paní Metzola a paní Kienge, za toto slyšení, které je nesmírně užitečné a přichází v pravou chvíli. Chtěl bych poděkovat vysoké představitelce a jejímu týmu, ale také panu Serránovi, mému kolegovi, za skvělou práci. Jak říkal pan Lacey Swing, tak je to první krok. Ano, vy jste dostatečně upozornili na problém migrace a proto jsme také dnes tady v Evropském parlamentu máme zprávy od spoluzpravodajek o tom, jak eh, řešit prvotní příčiny. Chtěl bych ale zároveň říct Pedrovi zcela upřímně, že ta e, politická opatření, e, které jste schválili, jsou naprosto nutná ve všech oblastech, jako je kontrola bezpečnosti a další. A z mého názoru, podle mého názoru však postrádají jeden klíčový koncept, a to je diplomacie. Právě proto se s vámi podělím o svůj vlastní skromný příklad ze španělské vlády. My jsme pracovali v první linii neustále. Na Kanárech, v Seutě a Melidě, na jihu Španělska. To bylo každý den 2-3 tisíce lidí, kteří přicházeli do Španělska. My jsme byli pod obrovským tlakem, tak jako dnes naši italští přátelé. Co jsme tedy udělali? My jsme se neustále organizovali, měli jsme tým krizového managementu. Každý pátek před radou ministrů eh, jsme eh, se, tohoto týmu účastnil ministr zahraničí, ministr ekonomiky, eh, státní sekretář, místopředseda vlády a tak dále. Každý pátek se scházeli a řešili, jak, jak se dostat z této situace. A každý měl nějaký konkrétní úkol. Potom jsme vypracovali naši strategii a první První eh, návrh zněl, obraťme se na Evropu, požaďme na, podrádejme naše evropské přátele, aby nám pomohli. Šli jsme na komisi, šli jsme za vysokou představitelkou, jednali jsme s Evropskou radou samozřejmě a dostávali jsme takové nemastné, neslané odpovědi. Ale tehdy ještě nepanovalo povědomí o tom, jak akutní je tento problém pro Evropskou unii. Ano, samozřejmě podařilo se nám e, založit Frontex. Nicméně Frontex nemůže dělat všechno, co se od něj očekává. Je tedy zapotřebí využít bilaterální diplomacie. Proč ti lidé šli do Španělska? Ano, samozřejmě Španělsko ekonomicky vzkvétalo a zároveň to byla země na hranici Evropy a ti lidé přicházeli z Afriky i z Asie. Ty lodě, které se snažily doplout na Kanárské ostrovy, byly plné lidí z Bangladéše, z Nepálu, z celého světa přešli celou Afriku až do Gambie, až do Gvineje, do Konakry, tamtud na Kanárské ostrovy, někteří také do Alžírska, do Maroka. My jsme se tedy rozhodli jednat. Rozhodli jsme se uh, absolvovat určité návštěvy a změnit naši diplomacii. Strojnásobili jsme naši pomoc na rozvoj afrických zemí. Neviděli jsme neviděli jsme nikde ani slovo o oficiální rozvojové pomoci tomto kontinentu. Tak proč ti lidé přicházejí? Dnes je situace jiná, to, s tím souhlasím, protože ti lidé přicházejí ze Syrie a z Libie kvůli konfliktům ale mě by zajímala dnešní skutečná čísla. Jedna věc je, že Libie je nezvladatelné území, kde vládne anarchie, ale to množství lidí, já nemám žádné vnitřní informace, ale podle údajů z televize, eh, lidé z, ze subsaharské Afriky nebo Aziaté, a já se možná pletu a přiznám se ke své nevědomosti, ale řekl bych, že při nejmenším 30% nebo nejvýše 30% pochází eh, z, z konfliktů v Syrii, Libii nebo Jemenu. Těch zbylých 70% je ze subsaharské Afriky nebo z Asie, protože trpí hladem protože nemají žádnou důstojnost, nemají práci, nemají kořeny. A to jsou ty hlavní příčiny. Paní Mecola a paní Kenge. To jsou ty hlavní příčiny, které musí Evropská unie odstraňovat. Já můžu říct svým kolegům z Evropské unie, aby se pokusili jednat prostřednictvím diplomacie, ne prostřednictvím diplomacie dronů. Jděte do těch zemí. Mluvte s tamními zástupci, s, tam, s tamními úředníky. Nedošlo k žádné oficiální návštěvě v souvislosti s migrační politikou. Zatímco já jsem absolvoval čtyři eh, cesty po Africe, založil jsem čtyři ambasády v Africe, pět úřadů pro spolupráci v Africe, strojnásobil jsem rozpočet, a to e, na, ško- na školicí kurzy, na pracovní místa. Za tyto peníze se lidé v Senegalu a Gambii učili rybařit. Něco takového je potřeba se u, je udělat. Já vím, že jednáte v Nigeru a jak říkáte, tak také v Mali. Ale, drahý příteli Pedro, to, o čem ty mluvíš, to je jenom vojenské vybavení, nasazování vojáků. Myslí, myslíte si, že jenom vojenskou kontrolou a bezpečnostní politikou e, se ti povede e, odstranit tu přirozenou realitu, která ale trvá už mnoho desetiletí? Ne. Aby se stala nějaká změna, tak se musí změnit evropská politika vůči celému regionu. A Afričané jsou na to připraveni, čekají na to. My voláme po eh, euroafrické, euroarabské konferenci v Rabatu, což je eh, téma eh, o rozvoj a migrace, protože ti lidé potřebují rozvoj. Potřebují příležitost k tomu, aby mohli žít u sebe doma. A to je to, co je potřeba udělat. A proto ve vší své skromnosti španělská vláda uspěla. Každý den na Kanárské ostrovy přijíždělo pět tisíc lidí a nám se to podařilo snížit na nulu v letech 2009 až 2010. Nula příchozích byla tehdy. A to nejenom vlivem ekonomické krize, to ne. Máme totiž eh, sdílenou odpovědnost se senegalskou vládou a s gambijskou vládou, eh, také s marockou vládou. Právě tak eh, spolupracujeme s alžírskou vládou. A společně s nimi jsme se řídili společnou agendou. A to je nyní zapotřebí. Vy už, už budu končit, pane předsedo. Vy už nyní jste se shodli na všech eh, obtížných oblastech. A eh, váš výbor Libe eh, dělá velice skvělou práci. Nicméně, Ministři, práce ministrů vnitra začíná až na hranicích, ale my chceme, aby ti lidé se na hranice vůbec nedostali. A podle toho mála, co vím o diplomacii, tomu se říká zahraniční politika. Je to věc zahraniční politiky. Není to věc vnitra, vnitřní politiky. Může se z toho stát vnitřní záležitost a s tou je zapotřebí naložit podle humanitárního práva, jak říkal Lacey Swing. Ale pokud jde o strategii Evropské unie, tak ta by měla být zejména strategií zahraniční politiky. Takže vaši kolegové z výboru zahraničních věcí by také měli diskutovat o migrační politice Evropské unie. A skončím pouze jedním slovem. Chceme-li vyřešit tento problém, máme tu jeden jediný klíčový princip, který je zakotven v evropských institucích a v evropských smlouvách, jako je Lisabonská smlouva. A to je solidarita, přátelé. Solidarita mezi členskými státy a solidarita Evropy s ostatními zeměmi a jejich občany. Děkuji. Thank you very much. And, uh, and I... Ano, velice děkujeme. Mm, myslím si, že už je čas přistoupit k diskusi, protože to vypadá, že se chce přihlásit eh, s otázkou eh, úplně každý člen našeho výboru. A já se zeptám na něco, na to se už teď dnes ptám po několikáté. O čem jste hovořil, tak jaký konkrétní dopad to bude mít na stávající situaci ve Středomoří? Co konkrétně jsme se naučili z této krize? Jak se lze poučit? Mám pocit, že každý se přihlásil do diskuse, dokonce i pan Kirchhoff, Eh, který snad měl být v Londýně, nebo, eh, takže úplně každý se přihlásil. Jak to tedy uděláme? Vezmeme to podle pořadí, tak jak jste se přihlásili. Poprosím vás všechny o stručnost. Já vím, že je to obtížné, už, ale pokud eh, by se vám to podařilo, tak budu rád. A dostane se tak ke slovu každý člen. Prosím, buďte tedy struční. Nejprve naši zpravodajové, zpravodajky, paní Roberta Mecola. Děkuji za slovo. Já budu stručná, protože chci, aby i další kolegové se dostali ke slovu. Mám tři stručné komentáře. Pane Moratino, jsem ráda, že jste hovořil o diplomacii. Já jsem pracovala několik let pro malckou vládu mohu říci a mohu i jaksi odpřísáhnout to, že když se vláda přímo zapojí do dialogu se zeměmi původu, tak může dojít k úspěchu, alespoň do určité míry. Samozřejmě záleží také na zdrojích eh, členského státu a také na, to, na tom, kolik lidí přichází z té země. Hovořil jste třeba o té situaci v Ceutě. Pro nás je teď největší problém Libie. Pokud je tam možné zapojit se eh, diplomaticky, v Libii to bohužel ta situace nedovoluje, to diplomatické úsilí. Takže musíme uh, usilovat o to, aby v Libii nejprve vznikla jednotná vláda, protože jinak vůbec nebudeme schopni ani zahájit ta jednání třeba o návratové politice nebo o tom, že by třeba Libie měla nést také svůj díl odpovědnosti. Uh, Zatím k nám pouze přijíždějí lidé na lodích a nemusí být pouze z Libie. Jsou to jiní lidé a někteří lidé třeba uh, utíkají z Libie kvůli tomu, že jsou v Libii v eh, bezvýchodné situaci. Pan Lacey Swing, eh, k tomu, co jste říkal, uh, hovořil jste mm, nedávno před několika týdny na BBC v jednom interview Řekl jste, že migrace není problém, který musíme řešit, ale že to je realita. A to si myslím, že to je takovou tou hlavní myšlenkou, která by měla vést eh, naši práci a já i má, spolu, má spolupravodajka se tím řídíme. Snažíme se přesvědčit všechny kolegy z parlamentu, že to, je, že to není nějaký problém, který prostě vyřešíme a že ten problém už zmizí, ale že to je reality, eh, realita um, i podle smlouvy je to tak, že se všechny členské státy musí sejít u jednoho stolu a musí se řídit eh, principem, který je ve smlouvě. Musí dojít k tomu, že ty principy se přetaví ve skutečnost. Nejedná se pouze o nějakou vojenskou operaci proti převaděčům, ale musíme zkrátka chránit lidské a zachraňovat lidské životy. Ehm, pane Moratinas, Možná byste mohl pohovořit ještě o tom, jaké jsou největší rozdíly eh, mezi jednáními s Libí a se Syrií. Eh, hovořil jste tedy o tom, že tam je, nebo je tam ten problém s tou nefungující vládou. Dále paní Cecil. Děkuji. Já velice děkuji jednotlivým řečníkům za jejich příspěvky. Myslím si, že to nám pomůže, abychom mohli pracovat v našem výboru i my. První otázka mm, směřuje k panu Seránovi. Eh, co bude obsahem tohoto summitu? Vy jste už pár věcí uvedla, ale já bych se k tomu ráda dozvěděla něco víc. Moje druhá otázka na pana Seráno. Jedná se mi nyní o příčiny a o lepší pochopení. Jedná se o konflikty, o válečné situace, a e, proto bych se v této souvislosti chtěla zeptat, e, jaká konkrétní řešení e, máte v, v otázce tzv. hotspotů v Líbii. A další otázka směřuje na pana Lacey Swinga. Tady se chci zeptat na Eritreu. Já už jsem to zmínila ve svém úvodním slovu. Ten ochranný status, po případě těch mnoho programů, které se týkají přesidlování, se týkají pouze Syřanů a Eritrejců. A já bych ráda věděla, zda je opravdu možné soustředit se pouze na tyto dvě národnosti, nebo zda bychom neměli přistupovat k celému problému migrace celostně, aby se tedy k tomu připojily i jiné národy aby do toho patřili jiné národy. Moje druhá otázka, ta se týká projektu na mezinárodní úrovni existují. Cecilia Wickstrom. Děkuji, nyní Cecilia Wickstrom, prosím. Děkuji. Dovolte mi nejprve poděkovat všem panelistům za to, že s námi dnes sdílíte své zkušenosti a také své odborné znalosti na tomto poli. Také děkuji za to, že uznáváte úsilí evropských organizací ve stávající situaci, snahu řídit migraci a ne ji nějakým způsobem řešit nebo se s ní vypořádat. My o to opravdu to usilujeme. Otázka budoucnosti Frontexu. Zajímaly by mě vaše názory. Hovoří se o tom, že ty záchranné operace jsou v národní kompetenci. Financování Frontexu je v současnosti pouze dobrovolné, což vede k velkému tlaku na některé konkrétní členské státy. Pak je tam otázka těch vnějších hranic. Má skupina ALDE eh, se domnívá, že by mělo dojít k přeskumu eh, legislativy o Frontexu takovým způsobem, aby tam byly povinné příspěvky od všech členských států a že by také mělo dojít k postupnému navyšování rozpočtu Frontexu a že, by se měl být, že byste měl být také větší přístup ze strany celého společenství eh, k řešení věcí, které se týkají eh, evropských vod. Také by zde mělo být například společné školení pohraničních pracovníků, mělo by to být i ve spolupráci se s Agenturou pro základní práva. Někteří zde také už poukázali na takzvanou návratovou směrnici. Je důležité, aby tato směrnice byla dobře prováděna, využívána. A také zde musí být ještě další bezpečnostní záruky, třeba pro ochranu práv migrantů, pro zranitelné skupiny migrantů, eh, pro nezletilé, pro oběti, obchodování s lidmi a tak dále. Navíc bychom se měli zamyslet nad tím, jak více informovat státní příslušníky třetích zemí o tom, jak to vypadá v praxi a jaké problémy mohou mít sobě nedovolení nelegální migranti v Evropě. Možná eh, bychom mohli nějakým způsobem školit eh, lidi, kteří jsou v Evropě jako nelegální migranti, k tomu, aby mohli informovat své ehm, spoluobčany o tom, že to sebou nese rizika a jaké, jaká je ta situace těch nelegálních migrantů v Evropě. Musíme se ještě podívat na samotné příčiny, ne migrace, ale příčiny špatné situace těch eh, zemích. A souvisí s tím tedy i otázky xenofobie, která narůstá v eh, mnoha členských zemích. Také se chci zeptat, když jste hovořil o takovém tom váku, o nedostatku eh, nějakého vedení v této věci, nikdo se jaksi nechce ujmout té vedoucí úlohy, tak pokud jste, tedy nebude někdo, kdo se toho ujme, kdo by měl nějakou vizi, kdo by se ujal té vůdcovské úlohy, tak jak to bude dál? Dále, další otázka. Spolupráce se třetími zeměmi. To je důležité i kvůli ESVČ. Vyslechli jsme si celou řadu návrhů. Podle mého názoru je zásadní, aby Evropská unie nikdy eh, nenechávala své povinnosti, které vyplývají z asilových eh, pravidel jiným zemím, aby nedocházelo k tomu takzvanému outsourcingu. Eh, v těch oficiálních návrzích už to není, ale stále se to objevuje v různých takových těch neformálních dialozích. Hovoří o tom někteří ministři a také, se to, také je to třeba v některých dokumentech, které jaksi unikly, které byly zveřejněny. Také je důležité navýšit humanitární pomoc eh, zemím, které se musí vypořádat s velkým počtem vysídlených osob. Turecko, Libanon a Jordánsko. To jsou ty země, eh, kam plyne největší počet uprchlíků. Není to Evropa. Už jste o tom hovořil i vy, o těchto zemích. Je důležité ještě posilovat dialog s těmito zeměmi, ale zároveň musíme mít na mysli, že je velice riskantní a citlivé spolupracovat se zeměmi, v oblasti migrace se zeměmi, z nichž právě ti lidé odchází. Děkuji nyní paní Miriam Dan. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž všem panelistům. Velice mě zajímala prezentace pana Martina, který měl hovořit o těch primárních příčinách migrace. Je pravda, že jsou zde také, je zde také otázka tzv. transitních zemí. Pan Serano eh, hovořil vlá, o vládě Národní jednoty v Libii, která však ještě nebyla ustavena. Mm, už se o tom hovoří, ale zatím stále pokračují tragédie migrantů. Zajímá mě váš osobní názor na západní Libii, protože tu oblast kontroluje tripoliská vláda, která zatím ještě nebyla uznána ze strany mezinárodního společenství. A pokud Evropská unie není ochotna spolupracovat s touto vládou eh, Tripolisu, tak jak chcete bojovat proti převaděčství, proti obchodování s lidmi, jak to řešit. Další věc, která jste zazněla, nedávné rozhodnutí Rady o vytvoření a zřízení vojenské operace EUNAV Format. Eh, příslušný článek hovoří o tom, že bude možné zabavovat lodi a bez, bez třeba prohlášení Rady bezpečnosti. Ale jak to bude třeba s Libií? Protože Libie tady má vlastně dvě vlády a bude, kde, kde bude ten dialog o tom, zda se ty lodě mohou zabavovat. Děkuji nyní paní Leila Ferrara. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla zejména zeptat pana Serána. Tady se jednalo o nejrůznější rozpočtové položky, ale ono mi nebylo příliš jasné, jaké prostředky budou dány k dispozici, pro co. Mohl byste nám poskytnout ještě bližší informace k těmto prostředkům a jejich tedy využití, k čemu budou použity, kdy budou uvolněny ve spolupráci s třetími státy buď pro podporu azylu nebo pro další rozvíjení migrační politiky. Eh, jaké aspekty tady budou zohledněny, například ochrana pobřeží. Bylo by důležité, abychom měli jako vývoj přístup k těmto informacím. A pak jsem se ještě chtěla zeptat něco eh, k vojenským operacím týkající se EUNAFORu Já bych ráda měla poněkud více informací. Jsem si vědoma toho, že všechno vězí ještě v dětských střevících, ale možná nám nemůžete říct si mnoho konkrétního k tomu, ale když se teď podíváme na noviny, tak mám pocit, že se dovídáme z novin víc než tady v parlamentu. Zdá se, že tady budou tři fáze. Jednou eh, jaksi intervence v libyjských vodách a potom eh, zabírání členů už u pobře, člunů už u pobřeží. V těchto vojenských operacích eh, bude existovat nějaká koordinace a potom mám další otázku jestli skutečně existuje úmysl postupovat proti organizované kriminalitě a obchodování s lidmi. To by musela být velice obšírná operace, protože víme, že tady eh, vlastně, když lidé chodí, do, nastupují do těch člunů, tak už je to poslední fáze, ale to už je závěr jenom neuvěřitelné utrpení, když jsou na cestě, když jsou pro následování, jsou vystaveni dokonce i mučení to znamená, že eh, zásada ochrany lidských práv by měla platit nikoli v, v té závěrečné fázi teprve, ale už během těchto zoufalých cest. A potom něco k procesu v Katumu. To, tady jsme se toho moc nedověděli, máme určité pochyby, jak eh, tady je zaručena ochrana lidských práv. A v oblasti bezpečnosti mezi Francií, Itálií a Německem zřejmě došlo ke spolupráci týkající se kontroly a e, spolupráce e, orgánů e, činných v trestním řízení. Děkuji vám. Thanks a lot. That fit. Děkuji. Děkuji. Mnoho kolegů se ptalo na eh, SDP. To je zajímavé, protože o tom mluvíme, když mluvíme o migraci. Komise a rada to má na svém programu nikoli parlament. parlament. K tomu jste se ještě nevyjadřoval. Mě by zajímalo, jak bude ten eh, dohled probíhat a jak to souvisí s programy Maroko a jinde plánujete eh, to ve severoafrických zemích kolika a mm, z jakých důvodů. Dále mi trošku chybí trocha sebekritiky. EU um, ehm, ještě nedávno měla dobré vztahy s Gaddafim, um, ehm, se bránilo migrantům v pohybu, spousta věcí, ale tam byla špatně, byla porušována lidská práva v eh, Libii, lidé byli zadržováni eh, v hrozných mm, podmínkách a EU na to přispívala. Takže to je také otázka na pana Sarána. Příčiny migrace. Samozřejmě bychom se tím měli zabývat, protože lidé um, obvykle neradě ne, pouštějí domov, ale EU přispívá k těm příčinám obchodní politikou, rybářskou politikou, zemědělskou politikou. Ne, e, mluví se v komisi o změnách některých těchto um, politik, aby e, chudí lidé nebyli ještě chudší, abychom jim ničili zemědělství a nelovili všechny ryby, například v západní Africe. Jak to vypadá? protože Evropská unie konec konců eh, tvrdí, že zahraniční politika by měla kvést k vymícení bídy. Já ale nevidím, jakou roli to tady hraje. Eritrea již padla zmínka tedy, eh, jak budete mm, navazovat vztahy s eritrejskou vládou, aby eh, jste zabránili lidem opouštět Eritreu. Lidé eh, k tomu mají jas, evidentní důvod. Jak to tady budete řešit vzhledem k tomu, že Eritrea se má účastnit samitu na Maltě? Já si nejsem jistá, jak tedy EU chce spolupracovat s Eritreou, aby zabránil migrantům opouštět svoji zemi. Manem Lejsim, Mm, souhlasím především um, s tím, co řekl o klíčových otázkách, jak se řeší v tuto chvíli v Evropské unii, um, pokud komise eh, zavede jakési krizové tmoty nebo minimální usídlení 20 tisíc, tak členské státy budou eh, k tomu mít odpor. My máme skutečně problém s politickým vedením. Politický leadership chybí. Děkuji. Jana Jotová. Moje otázky jsou velice stručné na pana Serána. Mm, my bychom chtěli více informací o readmisní dohodě s mm, Tureckem. To bylo součástí mandátu předchozí komise. Je tady něco specifického, co se udělalo? Za druhé, mm, jste zmínil jednání s Libií. My jsme řekli, že to je obtížné o tom jednat, když není partner, s kterým by se jednalo. Ale ministr zahraničí Libie řekl před několika dny, že Evropa nedělá nic pro to, aby pomohla Libii s migranty a uprchlíky a nemůže být vnější hranicí. Děkuji. Děkuji našim hostům. Pani Ferrara, paní Keller. Stručnit. Já chci ale zdůraznit, že tu vazbu mezi rozvojem a migrací, která a já k tomu ještě chci eh, přidat vazbu mezi řešením konfliktů a migrací. A pokud závěry rady něco tedy e, ostudně zanedbaly, tak jsou obě tyto věci. Místo zachraňování životů m, mm, přijdeme s agendou, která m, mm, v podstatě má držet lidi m, mm, pryč. Pokud položíme dobré otázky na začátku našich jednání, tak tedy pokud nepoložíme, tak budeme mít program, který není důstojný pro rok 2015. Pro to, o co usilujeme. Já tady vidím velké obavy z militarizace, no, zmínil ministr zahraničí. My nemůžeme eh, zbraněmi reagovat na migrační výzvy. Říkáme, že bychom měli podpořit bezpečnostní kapacity v Nigeru. Co to znamená konkrétně? Co se tam bude dít? Jak budeme bojovat proti pašování lidí? My navyšujeme bezpečnostní kapacity. Tyto to je, mně připadá jako militaristická odpověď na něco, co není vojenská výzva. K tomu, co bylo řečeno nákladům na aktéry jaké jsou rozpočtové projekce a také, pokud budeme používat evropské rozvojové peníze na to, abychom vlastně bránili uprchlíkům v příchodu. K Eritreje nemůžete spolupracovat s diktaturou a bránit lidem, aby odjížděli, uprch, aby prchali ze země, z této země je to trošku problematické. My říkáme, že chceme bojovat proti pašerákům, ale oni mají ten, tu příležitost na trhu, protože my nejsme schopni e, zajistit ochranu v Evropě. V některých členských zemích ty pašeráci jsou identifikováni, ale ukazuje se, že nejsou pašeráci, že to jsou lidé, kteří řídí ty lodi, e, jsou zatýkáni lidé, kteří ve skutečnosti nejsou těmi skutečnými pašeráky. Takže i tady jsou rizika. Já doufám, že nebude vojenská um, evropská intervence v libyských vodách. Děkuji paní Guillaume, Silví. Děkuji velice stručně. Mm, tato diskuze je nesmírně zajímavá, protože eh, nám to umožňuje velice konkrétní diskusy ale také vyslovit určitou obecnou kritiku. Já se domnívám, že třeba si poblahopřát k tomu, že se tady vytvořilo propojení eh, zahraniční a, a vnitřní politiky a ten přístup, který jde napříč těmito oblastmi. Některé otázky již tady zazněly. První věc eh, týkající se programu regionální ochrany. Tady se chci zeptat, jestli bychom se mohli dovět něco konkrétnějšího k těmto programům a jejich dopadu. Zdali by byla možnost um, dát něco konkrétnějšího, jaké konkrétnější údaje těmto programům a k jejich hodnocení A tak, co se týče Nigeru, Tady byl zaveden určitý centrální projekt programu, ale tady bych se také chtěla dovědět něco více k fungování. Hmm toho, co bylo ustanoveno. A potom, co se týče vzdělávání, eh, dobrovolných návratů, tady bych taky chtěla vědět něco víc. A poslední věc, co se týče eh, readmise, Evropský parlament zaujímá určitou kritickou pozici Eh, je to tak trochu normální, řekla bych, protože zatím nemáme eh, žádný eh, přístup, který by zahrnoval spolu odpovědnost. To znamená, k jakým dohodám došlo v oblasti readmisí. Děkuji a nakonec Marlene Metzi. Děkuji, pane předsedo. Opravdu eh, byl to velice zajímavý panel a velice zajímavé příspěvky od našich dnešních hostů. A protože ono je toho tolik, co by se dalo říci k tomu, co řekli naši tři řečníci. Ale vzhledem k tomu, že mám omezený čas, tak se soustředím eh, pouze na to, o čem hovořil pan Lacey Swing a zejména na ty tři problémy, o kterých se zmínila, které jsou podle mě velice důležité. Ale podle mě jedna další výzva v tom výčtu chybí. A sice že eh, tady nezaznívá žádná kritika na, na, Naopak, eh, já vítám všechna řešení, která dokážou zachránit životy, a integrovat ty lidi do společnosti, dát jim důstojnou budoucnost. To všechno je velice dobré, včetně těch vojenských řešení, na které doufám nedojde. Ale podle mě tady chybí ta čtvrtá výzva a tím je řešení toho problému, které ti lidé mají ve svých zemích. No tady není řešení, které se dá od někud skopírovat. Protože země, kde probíhají války, je třeba eh, s nimi zacházet jinak, než se zeměmi, kde je pouze chudoba a ekonomické problémy. Eh, co děláme pro to, aby ti lidé měli budoucnost eh, ve své vlastní zemi? Víme, kam všechny ty evropské peníze jdou, na co byly investovány. Víme, zda z nich mají prospěch občané. Protože když dáme těm lidem budoucnost v jejich vlastních zemích, tak pokud to neuděláme, tak ten problém zůstane. Podle mého názoru migrace je příznak a ne příčina. Je zapotřebí eh, se soustředit eh, na to, aby zkrátka, když, někde teče potrubí, tak je potřeba eh, vzít smeták, houbu a kýbl a utřít to. A to právě my musíme udělat. Je zapotřebí, eh, abychom pokračovali v tom dobrém, co dosud eh, jsme udělali. Migrace je příznak a ne příčina. My musíme řešit tu příčinu. Ta je dlouhodobá, ale eh, musíme začít co nejrychleji ji řešit, abychom uspěli. Měli jsme začít už před deseti lety a to bychom dnes tuto diskuzi nevedli. Eh, já bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich trpělivost a otázky a nyní dám slovo našem třem hostům a chtěl bych je ujistit, že nemusí odpovědět na všechny otázky. Eh, cílem této výměny názorů je eh, poskytnout podněty našim spoluspravodajkám ohledně těchto klíčových zpráv. Právě proto dnešní diskuzi vedeme. Samozřejmě ale některé konkrétní otázky mířily na vás tři, já viděl, že jste si psali poznámky, tak prosím, pokuste se odpovědět na otázky, ale nemusíte na všechny. Zbývá nám čas do jedné hodiny, tak do té doby byste mohli odpovědět na ty konkrétní otázky. A začneme s panem Seránem z Evropské služby pro vnější činnost. Děkuji a děkuji také za velice relevantní otázky a poznámky. Já bych chtěl zúraznit, a už jsem to říkal na začátku své prezentace, že zcela souhlasíme na tom, že je zapotřebí holistický přístup. A v žádném případě eh, nevyřešíme problém migrace žádným jednotlivým způsobem, například vojenským nebo policejním. To není ta správná cesta. Rozvíjení spolupráce je v samém srdci úsilí Evropské unie a my se i nadále budeme snažit odstraňovat příčiny. Eh, budeme pomáhat eh, dotyčným státům budovat ekonomiku a budovat stabilní instituce. Někdo z vás požadoval rozepsání jednotlivých projektů, které probíhají podle jednotlivých zemí a eh, já bych velice rád věděl, o které země máte zejména zájem, abychom vám ty informace dali. My ty informace všechny máme a to je na tom eh, dobré. Eh, Evropská unie je transparentní eh, ohledně toho, jak vynakládá peníze, což je zásluhou Evropského parlamentu do značné míry, který také má rozpočet eh, pod sebou. Takže určitě ty informace můžeme poskytnout a pokud jde o vojenské operace, tak tady se plánuje jedna vojenská operace, která bude částečně financována na bázi eh, společné, společných nákladů, tak jako u eh, Atény a jinak to bude financováno členskými státy na základě prorata. Takže tady nelze odklonit žádné peníze e, z oblasti rozvoje. Tady je jasné ustanovení ve smlouvě, které zakazuje využívání e, rozpočtu na vojenské účely. Takže tady si myslím, že nikdo nemusí mít žádné obavy a žádné starosti. Samozřejmě mezi těmi mnoha věcmi, které Evropská unie e, dělá v těchto zemích, tak kromě podpory e, rozvojového úsilí a ekonomického úsilí, e, a vy si, vy si budete moct přečíst, e, kolik je to přesně pro Mali, Niger, Etiopii a další země, tak kolik tam bylo investováno na podporu ekonomiky, ale také na podporu dobré státní zprávy, kvalitní vlády, protože ta je klíčová pro to, aby tyto země byly schopné se pohnout vpřed. Já tedy velice rád se s vámi o tyto informace podělím. Pokud jde o diplomacii, tak eh, já už jsem to zmínil, eh, možná jste tady ještě nebyl, pane ministře, když jsem začínal hovořit, ale diplomacie je určitě eh, klíčovým nástrojem, který ESVČ má k dispozici. Tím teď reaguji na jednu poznámku pana předsedy. Podle mého názoru máme nejaktivnější vysokou představitelku, jakou bychom si mohli přát která také eh, se zabývá nejproblematičtější částí světa. Právě tento týden se účastnila zkuze Kooperační rady státu Perského zálivu a eh, je v kontaktu s dalšími aktéry z tohoto regionu a to je epicentrum eh, veškerého dění což je zcela jasné z dnešní diskuze, jak se mnou jistě všichni souhlasíte. Ten problém není samozřejmě nijak jednoduchý. Samozřejmě, když Španělsko zvládalo krizi na Kanárských ostrovech a tak dále, tak dobré na tom bylo, že se to obešlo bez vojenského konfliktu. S tím ale dnes konfrontováni jsme v Libii i v Syrii. A o tamtud se tento konflikt rozšiřuje, jak jsem se snažil vylíčit. Někdo z vás se zmínil o tom, že je zapotřebí eh, zvyšovat informace eh, ohledně eh, zahraničních občanů. To je v rámci IOM jeden z pilotních programů, takže to je jedna z těch zmiňovaných akcí. Dále, pokud jde o země, které mají problematickou úroveň demokracie a lidských práv, tak tím se musíme zabývat, protože chceme tyto země změnit. Evropská unie má určitou transformativní agendu, která je e, bez intervencí a bez zapojení vojsk, ale přesto e, to je agenda, které se musíme věnovat. E, není to lehké, ale nesmíme přehlížet komunikaci s některými zeměmi, zejména na východě Afriky, chceme-li řešit problémy migrace, které řešit musíme. Co dělat s tím, že v Libii se situace nezlepšuje? My tlačíme na to a povzbuzujeme eh, nepřímé kontakty vysoké představitelky z OSN, jsme zase u té diplomacie tedy, a také se zvláštním vyslancem Bernardinem de Leonem a také s místními aktéry v Libii. Tam probíhají kontakty ohledně budoucnosti Libie, ohledně toho, jak Evropská unie bude poskytovat pomoc Libii a také ohledně eh, těch zmíněných operací, které budou důležité. Eh, někdo z vás se velice konkrétně zeptal na tuto operaci a na to, jak to bude fungovat, když se všechny strany neschodnou, kdo nad ní bude mít e, autoritu. Podle mě je to velice jasné, je tam odkaz na rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by nám povolila, podle toho, jaký bude její obsah a jak bude přijata, která by umožnila intervenci ve vodách určité země i bez jejího souhlasu. To ještě tedy záleží na přesné formulaci oné rezoluce. Pak jste se také ptali na jednotlivé fáze této operace. A tady bych vás odkázal na rozhodnutí přijaté radou 18. května 2015, která, které to vysvětluje velice detailně. Nemusíte se obracet na tisk, stačí se podívat do úředního věstníku a tam najdete odpovědi. Já už nechci eh, zabírat příliš mnoho času tímto. Nevím, jestli jsem něco vynechal, ale ještě další lidé musí mluvit a já jsem si vzal hodně času na začátek. Takže tímto vám děkuji. Jsem připraven s vámi zůstat z kontaktu, ať už bilaterálně nebo v rámci tohoto výboru. Jsem vám k dispozici, pokud byste potřebovali nějaká další objasnění v dalších fázích procesu. Děkuji vám. Ano, děkuji za tuto komplexní odpověď a doufáme, že ESVČ nás také navštíví i v budoucnu e, v našem výboru. A nyní, pan, nyní prosím, pan Lacey Swing, máte slovo. Velice děkuji za ty vynikající dotazy a podněty, které pro nás budou také e, důležité, až se vrátíme všichni k naší práci. Já se teď pokusím zodpovědět stručně některé dotazy. Za prvé, e, otázka paní Kinga my se domníváme, že přesídlování by se nemělo omezovat pouze na třetí země. Myslím si, že ten navrh, o kterém jste hovořila, s tím bych neměl problém, ale myslím si, že by to mělo být eh, širším způsobem dostupné. Eh, také eh, stále pokračuje ten dialog. My zde hovoříme třeba o poradenství, o přijímání. Hovoříme s italskou stranou, s Červeným křížem Itálie, pak je zde třeba Save the Children, mm, různé organizace OSN, máme také zástupce na Lampeduse a v některých oblastech Sicílie. Domníváme se, že ten projekt bude úspěšný. Jde o to, aby nedocházelo k tonutím lidí ve Středomoří. Doufám, že tyto projekty budou pokračovat. Otázka na Libii, to je opravdu velký problém. Myslím si, že ale nemůžeme Libii nějakým způsobem odepsat, nějaký hodit přes palubu. Máme zde také OSN, Rada bezpečnosti, která v New Yorku o tom bude jednat. Naši pracovníci, kteří se zabývají eh, Libii, jsou opravdu úžasní, mm, odvádí velké množství práce. Chtěli bychom třeba projekt eh, s primátory a starosty, protože to jsou lidé, kteří mají, častěji blíž, kteří mají často blížeji k těm otázkám migrace než ti vrcholní politici. Ale těžko říci, kdy k tomu dojde. Eh, otázka převaděčství. Pak jste také hovořili, kolegové, třeba o tom, jak, jaký mechanismus se zřídil v Nigeru. My bychom chtěli chtěli eh, také vyjít eh, z memoranda. Chtěli bychom zřídit podobná centra v Libii. Eh, je to vlastně podobné byly by taková, chtěli bychom tam zřizovat v by určitá centra, kde by vlastně procházelo k podobnému screeningu jako potom na Lampeduze. Třeba, že bychom se tam ptali těch lidí, máte třeba nějaké příbuzné v těch zemích, eh, abychom takže bychom vlastně chtěli pokračovat i v těch eh, rozhovorech, které již započaly. Další otázka, ta se týkala toho, nebo byl zde komentář, že Evropská unie by neměla jaksi outsourcovat své problémy. E, s tím naprosto souhlasím, protože to je velice takové lehké e, řešení. K takovému řešení se třeba uchylují v Ázii, v Jižní Asii. My vůbec s tímto řešením nesouhlasíme. Jedna z takových nejtěžších otázek zní, jak se vyrovnat s problémy v zemích původu to je otázkou, kterou asi vůbec nedokáže zodpovědět. Souvisí to se zprávou v té zemi a s celou řadu dalších věcí. Nechci také, abych zde zněl jako kritik Frontexu. Na poslední konferenci ve Varšavě jsem hovořil, eh, hovořil jsem o určité koncepci humanitární ochrany zrani, hranic. Eh, samozřejmě, že pokud je taková situace, jaká je teď, tak eh, humanitární ostrahou hranic by se mínilo to, že musíme na moře vyjet a zachraňovat životy. Problémem je to, že ten Frontex vůbec neodpovídá tomu, co dělala Mare Nostrum. Mm, Frontex měl nějakých eh, šest lodí, Mare Nostrum měl 32 lodí, plus ještě helikoptéry mm, a Italové na to vynakládali 9 až 10 milionů měsíčně. A Itálie říká, prosím, mohla by Evropská unie fungovat jako jednota a mohli byste nám na to nějak přispět, ale nedošlo k tomu, takže se teď máme Triton. A já doufám, že tam bude dostatek prostředků, aby ty operace mohly působit mnohem na, vlastně na tom um, volném moři a ne pouze někde pár kilometrů od pobřeží. Mm, my spolupracujeme s Frontexem, podporujeme Frontex, ale nedomníváme se, že operace Triton bude dostatečná k tomu, aby zachraňovala životy a doufáme, že snad další finance pomohou jít tím správným krokem. Dále eh, ty, otázka těch kvót pro těch 20 tisíc uprchlíků. Myslím si, že to je dobrý krok. Když jsem hovořil o stokholmském programu, tak jsem řekl, mám jednu zprávu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá zpráva je, že 13 z 27 zemí poskytují přesídlování, ale špatnou zprávou je, že celkově bylo přesídleno pouze 5 tisíc osob. Takže zde bychom to mohli využít jako určitý výchozí bod. Měli bychom posilovat eh, důvěru. Ehm, musíme hovořit o tom, že přesidlování by mohlo být větší, že by eh, to mělo také být eh, takovým humánním humanitárním prostředkem. A tím už tedy se odmlčím. Děkuji. Já jsem nedávno navštívil také IOM. Jsem velice rád, že vaše organizace je zde dnes zastupována, že jste dnes za tuto organizaci. Pan Moratinos, vím, že jste bývalý ministr, takže snad využijete těch pár posledních minut, které e, zde zbyly dostatečně efektivně, že jste na to zvyklí. Ano, dobře, děkuji. Za prvé Libie. Samozřejmě, všichni víme, jak je ta otázka složitá. Já bych nar- navrhoval, aby zde byla ta vláda národní jednoty, abychom podpořili ten vznik této národní jednoty, ale je dost těžké zde zatím něco dělat. Ochrana hranic na moři, na souši. Sousední země by měly lepším způsobem chránit hranice. Nemělo by docházet k tomu, aby lidé se vůbec dostávali do Libie a potom, aby odcházeli do Evropy. Potom zde byl ten návrh eh, spolupracovat se starosty, s primátory. Eh, je dost těžké bojovat s mafií, s organizovanými skupinami. My všichni v Evropě eh, bychom se měli eh, znovu soustředit na diplomacii. Diplomacie 21. století bude riziková, bude rizikové být v těchto zemích, ale je důležité být tam zastoupen, být v terénu a pak můžeme pomáhat řešit problémy, které jsou v terénu, aby, tam, aby také tam byly praktické výsledky. Druhá věc. Primární příčiny. Pan Kler hovořil o politice Afriky. Myslím si, že byť to bude až střednědobá nebo dlouhodobá politika, tak stejně by Evropská unie měla začít eh, přeskum celého toho konceptu projektu obchodní a rozvojové spolupráce s Afrikou. Měli bychom obrátit list a začít psát eh, nové dohody, ať se budou týkat zemědělství, volného obchodu. Musíme zahájit nová partnerství s Afrikou. To bude budoucností. To znamená, bude to Evropa, Středomoří a Afrika. Bude tam určitá vertikála. A čím dříve začneme, tím lépe. A nakonec musím říct, že plně souhlasím s paní Bjork. Myslím si, že pro mě bylo největším překvapením, že, zde, že se zde nehovořilo o určitých politických řešeních této krize. Já jsem rád, že teď byla zahájena taková jednání, ale vlastně celé čtyři roky se v této oblasti nic nedělo. My jsme tam vůbec nebyli v té oblasti eh, toho středního blízkého východu. Takže je důležité, abychom eh, se pohnuli tímto směrem. A ještě chci říct si k něco, co říkala paní Gion. Hovořila jste o dohodě, eh, o té repatriační dohodě o těch readmisních dohodách. Musíme si uvědomit, že jsme začali se Španělskem. Jsou to tyto to dohody nové generace s těmi partnery, s těmi zeměmi. A to teď eh, by měla Evropská unie dělat. Musíme přeskoumat všechny ty stávající dohody, které máme se zeměmi původu a s transitními zeměmi, abychom eh, dokázali fungovat v této nové době. A nakonec musím říci, že Petro Severnaro, ano, eh, ten zahájil tento holistický kolektivní <laughs> přístup, teď budu pokračovat v angličtině. Thank you. Thank you very much. Ano, děkujeme, pane Moratine. Pan Moratinos zmínil třeba i důležitost toho, co bude dělat výbor AFET. Jak víme, nebo jak jsme pochopili z dnešní diskuse, tak je to velice důležitá oblast i pro náš výbor a děkujeme za intenzivní dialog, který s vámi vedeme, budeme s tím pokračovat. Opravdu je to nesmírně závažný cíl. Chceme zde vytvořit ten holistický přístup k migraci. Máme zde dvě zpravodajky, chtěli bychom pokračovat v dialogu s vámi. Děkuji vám, eh, vám všema panelistům. Jsme velice rádi, že jste byli mezi námi ehm, s vašimi vynikajícími prezentacemi. Chtěl bych také ještě poděkovat všem eh, oběma zpravodajkám a všem, kteří se vyjádřili v diskusi. Další Schůze, na které budeme hovořit o migraci, se bude konat 2. června. Děkuji vám, kolegové a kolegyně, za práci dnešním dopolední.